first topic is the agenda. Hallo, guten Nachmittag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, vážení hosté. Teď už jsem také pochopila, proč eh, mám zde dnes odpoledne předsedat. Eh, doprava v Bruselu tady asi na konci podzemních prázdnin je tak silná, jakože v Německu, že kolegové a vítám i pana Bozoje, Eh, tedy eh, ještě vězí někde v zácpě. Nicméně eh, tady máme už 10 minut po začátku a začnu se sděleními. Dostali jste poznámku s pořadem jednání. Máte námitky? Nevidím, že by tomu tak bylo. Zdravím i paní Earl. A, a pořad jednání je tedy přijatý. A teď zápis. Ten máte k dispozici jak ze 24. a 25. září, tak z 10. a 11. října. Pokud nebudeme, nebo nedostaneme žádné námitky do konce zasedání dnešního, budeme je považovat zápisy za schválené. A potom tady mám ještě několik eh, zajímavých sdělení. Za prvé, jako vždy, eh, je eh, přenos toto, toto zasedání šířen po internetu. A potom je tady zajímavý termín Komisař, který má eh, nahradit pana Daliho, eh, by měl přijít 30. listopadu od 15 do 16. Budeme tedy eh, mít slyšení doktora Tonyho Borga. A budeme se optat na věci, které jsou relevantní pro náš výbor. To slyšení bude spolu s výborem pro životní prostředí a s výborem pro životní prostředí, pardon, pro zemědělství. IMKO dostane k dispozici zhruba 30% času na příslušné dotazy. Třetí věc, kterou jsem vám chtěla říci, je, že na sekretariátu IMKA Máme eh, novou spolupracovnici Birgit Hart z Německa, taky tady srdečně vítám. Je to opravdu eh, velice eh, napínavý výbor. Nevím, jestli už jej znáte, ale pokud ne, tak jste si zvolila zajista správně. A teď se dostáváme k prvnímu bodu vlastního jednání. Zpráva pana Buzoje. Zásníme zpravodaje tady paní Rýlem a také paní Pitikajen. Pane Buzoji, dostáváte tedy slovo jako první. Thank you very much, Chair. Uh, I would like to thank all colleagues who... Děkuji. Chtěl bych poděkovat kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Děkuji jim za jejich přínos eh, k textu. Vzhledem eh, k zelenému eh, týdnu nebylo možné schorganizovat schůzi se stínovými, stínovými zpravodaji. Ale byli jsme v kontaktu, a myslím, že nakonec eh, budeme mít dobrý text. Rád bych se vyjádřil k pozměňovacím návrhům, eh, které jsme dostali a pak velmi rád vyslechnu příspěvky stínových zpravodajů. Jsou tady některé pozměňovací eh, návrhy, které se snaží objasnit rozsah působnosti, zejména pokud jde o smluvní dohody Eh, tady eh, v eh, poli působnosti podle směrnice je otázka začlenění do zdravotního systému. To je tady velice citlivá otázka. Podporuji návrh paní Vernius, kde jde o definici podobných lékařských eh, přípravků. Dále jsou tady některé návrhy, které se eh, snaží eh, zavést 30-denní lhůtu na generické léky. 15 dní podle některých je příliš krátká lhůta. Jak už jsem řekl dříve, naším cílem by mělo být stanovit reálné lhůty, které pak budou dodržovány. A také myslím, že bychom měli zachovat rozlišení mezi léky, které potřebují technologické e, posouzení a těmi, které to nepotřebují e, kde ten proces může být kratší. Totež platí e, u článku 7 pro lhuty, pokud je o zařazení začlenění do zdravotní systému. Pak jsou tady některé návrhy, proti kterým jsem, protože jdou proti cíli směrnice, což je zajistit transparentnost a také včasný eh, přístup eh, k těmto lékům pro evropské pacienty. Tady myslím, že se nemůžeme v článku 3 například eh, nějak vracet k otázce platnosti. Totež platí také pro povinnost zdůvodnit rozhodnutí podle eh, cílů a podle velmi spolehlivých kritérií. To by jinak mohlo vést k eh, svévolným rozhodnutím. A eh, také by to vyslalo velice špatný politický signál, který by šel proti tomu, co říkáme do posud. A sice, že chceme větší transparentnost a že chceme, aby se respektovaly v členských státech ustanovení e, směrnice. U návrhu 6 nejsem jistý, že tomu rozumím. Je tam totiž dodáno slovo temporary. A já Nevím, zda eh, zmrazení ceny by mělo být vždy dočasné, nebo zda eh, zdůvodnění eh, by mělo být uvedeno pouze tehdy, když je dočasné zmrazení ceny. Eh, že by ceny měly být zmraženy pouze dočasně, ano, to bych mohl přijmout, ale tu druhou variantu ne. Dále paní Pitikajne nebo paní Berát by to mohli ještě vysvětlit, jak to je přesně míněno. Eh, návrh 75 od paní Predegast. Eh, to jde trošku ještě dále, než co je návrh komise v požadavku transparentnosti, kdy se požaduje zveřejnění zájmů při takových rozhodnutích když může být střed zájmu, pak si myslím, že je to dobrý nápad. Článek 8, tady si myslím, že v této fázi není dobrý nápad vyškrtnout celý tento článek. Je pravda, že návrh komise možná jde trošku daleko. A proto navrhuji vyškrtnout finanční sankce. V duchu kompromisu bych přijmul i vyškrtnutí také toho poškození, jak to navrhuje paní Prendegast kde hovoří o tom, že v případě nerespektování časových hůd dále eh, otázka těch prvků, které již byly eh, posouzeny. Mnoho kolegů Eh, tady říkají, že je tady podobnost v tomto textu. To mohu podpořit a také jsem eh, předložil svůj návrh 98. Je to také otázka názvu jednotlivých léků, to také pan Fuchs zařadil, ale pouze do úvodního bodu ustanovení 14. Zdá se, že je to trošku širší a že to zahnuje i další eh, aspekty návrhu v tomto článku a já navrhuji podpořit to, aby to nekončilo jako seznam Další důležitý článek, který tady máme, je tady několik pozměňovacích návrhů a to k článku 16. Je to notifikace eh, návrhu opatření. To dává komisi potřebnou informaci o takových opatřeních a umožní to také eh, případně zahájit řízení, bude-li to nutné. Chápu eh, obavy některých kolegů, kteří si myslí, že tady na členských státech bude příliš velká eh, zátěž. Navrhuji, aby tam bylo měkčí vyjádření v tomto článku. Mám tady také i já svůj návrh v návrhu eh, zprávy, že členské státy nejsou povinné eh, Eh, informovat komisi před schválením těchto opatření. A v neposlední řadě je tady celá řada eh, návrhů, které se týkají transparentnosti. Především je tady otázka transparentnosti, stanovení eh, cen, nikoli cen jako takových, ale stanovení ceny. Stanovení ceny to je pravomoc členského státu. Vypadá to jako dobrý nápad, ale myslím, že by to mohlo mít určité eh, neočekávané důsledky na celém systému. Já to pak eh, ještě stručně vysvětlím. Transparentnost cen by pravděpodobně vedla k tomu, že by v celé EU konvergovaly ceny k jednotným cenám. Eh, nicméně my ještě v oblasti léků a léčiv nemáme jednotný trh právě z toho důvodu, že zdravotní systémy jsou odlišné v jednotlivých jednotlivých členských státech a tím pádem ceny, které, které pacienti platí za léky, se velmi liší v jednotlivých členských státech. To umožňuje eh, členským státům, eh, těm chudším stanovit si nižší ceny a těm bohatším stanovit vyšší ceny. Kdyby ceny měly konvergovat k jednotným cenám, bylo by to pravděpodobně k těm vyšším cenám a určitě by to mělo velký dopad na dostupnost léků v těch chudších eh, státech. Eh, naproti tomu, když tady nebude takovýto tlak, eh, pak eh, vlastně by nebylo ani ziskové dávat takovéto léky na evropský trh. Jediný, jedinou výhodu z toho by měli prodejci na šedém trhu a to by určitě mělo negativní dopady i v těch zemích, kde jsou nižší ceny. Já osobně bych nepodporoval eh, návrh, který volá po transparentnosti cen. A ze stejných důvodů jsem předložil eh, svůj vlastní návrh, který podporuje nebo apeluje na členské státy, aby využívali i externí eh, referenční ceny tím, že by si vybírali členské státy, které mají přibližně stejné příjmy. Já už tady končím se svým vystoupením a děkuji všem kolegům, kteří přispěli k tomuto textu a věřím, že budeme mít úspěšné hlasování zítra. Děkuji. Oh, děkuji vám, pane Buzoji, za podrobný úvod. A máme tady uh, teď dva stínové zpravodaje. Nejdříve paní uh, Pitikainen, potom paní uh, eh, Rýle. Děkuji a ráda bych poděkovala zpravodaji za úžasnou spolupráci, i když to byla taková spíše virtuální spolupráce právě kvůli tomu Terkisovému týdnu, všem zapojili se do toho asistentě a já opravdu oceňuji velice konstruktivní způsob spolupráce. Naše stanovisko k této oblasti, já osobně tam nevidím nějaké kontroverzní oblasti, pokud je o parlament jednotlivé členské státy, politické skupiny. Myslím si, no, že se snažíme jaksi vytvořit takový most na radě, protože tam byl spíše takový negativní postoj k této iniciativě, informace, které máme v této oblasti ohledně této oblasti je v podstatě takové zmražení celého tohoto procesu. Proto si myslím, že je důležité, abychom jednali tímto způsobem. Myslím si, že to je správný postup, tak abychom se snažili nastolit lepší situaci pro pacienty a zkrátit dlouhé procedury. Pokud je o časové lhůty, myslím si, že, tím, že je to velice dobré. To znamená těch 60 dní, 100 dní, u léčivých produktů. Dále je to hodnocení produktů, technologické záležitosti u nových léku to bude 90 a 180 léku a generik. Tam byl technický problém na straně mnoha členských států. Je, tam bych navrhovala 30 dní Samozřejmě, že si ráda vyslechnu vaše připomínky. Souhlasím s vaší analýzou ohledně šestnáctky. Myslím si, že to je možná přílišná byrokracie pro členské státy, která z toho vyplývá. Asi bychom se měli podívat na plusy i minusy, pokud jde o tuto oblast byrokratické zátěže, notifikace oznamování, zda bychom ten čas mohli lépe využít, řekněme. Pokud jde o jednotlivé procesy notifikace u léčivých produktů. Souhlasím s tím, že to zatím necháme otevřené a podíváme se na možný kompromis ehm, i podle toho, jak to dopadne mezi členskými státy na radě nezasahování, bezpečnost pacientů v těchto oblastech. Tam vidíme problémy se zněním, které navrhuje komise. Já jsem chtěla využít slovo kritéria spíše než prvky či elementy, ovšem to podle mého názoru prostě budeme muset pouze najít jiné znění tak aby jsme tam umožnili pro ten marketingový eh, způsob nebo systém povolování přístup ze strany členských států. Ale pokud jde o sankce, tam to vidím v pořádku. A dvě zásadní oblasti, to je článek 5, tam se lišíme, to znamená dočasné zmražení ceny. Já bych tam spíše se snažila snížit byrokratické požadavky uvaleny na členské státy. Tak, aby, řekněme, to oznamování, ta, ten proces notifikace byl upraven, byl jiný. To znamená, že by to bylo pouze dočasné zmrazení cen. A pokud je o transparentnost cen, tam chápu vaše stanovisko, ale jelikož tam nejde o harmonizaci ani o žádný žádnou snahu harmonizovat ceny. Myslím si, že je důležité dos- požadovat plnou transparentnost cen. Podíváme se, jak to bude vypadat potom se stanovováním cen u, lé- u léčiv v jednotlivých členských státech. To si myslím, že je i v zájmu pacientů ubírat se touto cenou, to znamená nějakou evropskou databázu která by umožňovala nahlédnout do těchto cen. To si myslím, že je názor, který bychom ještě mohli zvážit. Děkuji. Já to řeknu velice stručně. Eh, do značné míry podporuji jak pana zpravodaje, tak jeho závěry. A chtěla bych se zeptat akorát eh, na jednu věc, eh, a to můžeme si to vyřídit i bilaterálně. Eh, jak se staví eh, k pozměňovacímu návrhu 74 od paní Verňo. Já si myslím, že je to problematické, aby členské státy do budoucna eh, zveřejňovaly příslušnou publikaci, ve které by sdělili, jestli lékařské produkty v oblasti veřejného zdravotního pojištění zahrnují nebo nezahrnují. Já si myslím, eh, že tady eh, má kompetenci Evropskou unii, eh, Evropská unie, takže mě by zajímalo, co vy si o tomto myslíte. Jinak ten zbytek si myslím, že je velice pochopitelný. Dobrá. Takže vy jste proti vymazání. Ne, proti. Tak já jsem pro. Tak dobrá. Děkuji. Thank you. Ja, liebe Kolleginnen und Jenom milé kolegyně a kolegové. Teď máme takové drobné dilema. Zbývá nám ještě eh, chvilka času. Pane Buzo, ještě než se vyjádříte, eh, chtěl byste, když už máme čas, eh, dali slovo komisi, abychom dali teď slovo komisi. Já jsem zde slyšela dvě otázky a kdyby komise chtěla, tak teď máme čas, protože pan Švap nám ještě nepřišel. na Filip Živen také ne. Takže uh, chcete teď stručně mluvit nebo někdy později? Takže ne, dobrá. Takže pane Buzoji, chcete-li ještě zareagovat na ty dvě, tři otázky, tak máte teď prostor. Thank you very much. Děkuji za slovo. Dvě minutky mi budou stačit, pan Šváb je Němec, tak jsem si jistý, že zde opravdu přesně v půl bude. Paní Pitkajnen, já chápu vaše stanovisko, rád bych vám poděkoval za vaše konstruktivní jednání i za to, že jste pochopila to stanovisko u generik. To je něco, co některé členské státy rovněž diskutovaly na radě. 30 let to není až tak dlouhé období je důležité, abychom zde měli jasné, jasná data, jasné lhuty ještě předtím, než na to směrnice bude skutečně realizovaná v praxi. Pokud jde o úplnou transparentnost jsem to rovněž chápu a doufám, že kolegové porozumí i mému stanovisku. Já pocházím z nové členské země, tam jsou možná nižší ceny než v ostatních členských státech. Ovšem, je potřeba pochopit, že tato snaha jít stejným směrem může mít i některé nepříjemné důsledky. Uvidíme, jak to dopadne. Paní Ryle, vaše otázka. Nejsem příliš nakloněn návrhu paní Berniu, ale pokusím to s ní ještě projednat, pokusím se to ještě pochopit, z jakého důvodu teda tento návrh předložila. Bohužel nemám, včera jsme ne, nevytvořili mnoho kompromisních návrhů z těch předchozích oblastí, ve kterých jsem byl zpravodajem. Jistě víte, že se vždycky snažím nalézt možná nejvíc kompromisních návrhů. Je to citlivá oblast, my samozřejmě připravujeme pouze naše stanovisko pro výbor Envy. jelikož zde máme mnoho pozměňovacích návrhů, nebude jednoduché uspokojit všechny zájmy. Uvidíme. Důležité je, abychom s touto směrnicí pokročili a poté, co bude schválena, aby už nedošlo k podobné situaci té dnešní, kdy máme celý seznamy léčiv které nebyly, to znamená mm, aktualizovány pro mnoho desítek let, jak to vidíme v některých členských státech. Děkuji vám. Danke, Buzoj. Děkuji, pane Buzoj. Zítra v 10 hodin se bude hlasovat. Dobrá, pane Švábe. Už jste docela jistě slyšel, eh, že jste zase měl možnost zachránit eh, pověst německou. Já jsem si myslel, že budeme muset trochu eh, odložit váš bod a pan Buzoj věděl, že tady přesně v půl stejně budete jako Němec. Tak a tak to je opravdu jde, je, takže můžete se pustit do své zprávy. Děkuji, pan, paní předsedkyně, důvěra ehm, pana Buze mě těší, nicméně nebyl jsem tady německými aerolinami ale eh, někým jiným. A už tady díky tomu tak právě proto jsem. Já bych eh, rád uvedl tedy eh, naše stanovisko jako stanovisko výboru k výroční zprávě k politice hospodářské soutěže výboru ITRE Eh, důležité je, abychom se eh, v této oblasti vždycky omezili jenom na kompetence našeho výboru a já jsem eh, si nezvolil tady stejná témata jako v minulých letech, ale mm, zvolil jsem si čtyři další témata, která jsou velmi důležitá z pohledu spotřebitele. Nová témata. Minulý, minulý rok jsem byl na výboru pro hospodářské měnové záležitosti sám s pro toto. A eh, mohu říci, že letos je ta zpráva daleko kratší. Vlastně už se vydává po 40. a eh, je velice důležitá pro eh, vnitřní trh a podniky, které na něm působí. Já tedy pro výbor pro vnitřní trh jsem se zaměřil na čtyři, podstatní, čtyři podstatná témata. Myslím si totiž, že jsou čtyři sektory, kde evropská politika hospodářské soutěže musí přispět k tomu, aby spotřebitelé na vnitřním trhu i do budoucna ehm, nacházeli eh, přiměřený, přiměřený, přiměřený prostor a rámcové podmínky. Za prvé, jsou to mobilní platební systémy, takzvané elektronické platby, e-payments. Tento trh, eh, stejně jako předtím, na základě celé eh, řady rámcových podmínek je eh, silně fragmentován napříč hranicemi, ale i uvnitř jednotlivých členských států. A pokud eh, by se nám podařilo to, co eh, jsme schválili ve zprávě kolegy eh, Ariase, a sice abychom brali vážně digitální jednotný trh, tak nemůžeme tolerovat silnou fragmentaci trhu pro mobilní elektronické platby. Musíme zajistit jeho otevře, větší otevřenost a transparentnost, tak aby měl opravdu šanci. Druhá věc, kolegyně a kolegové, vážená paní předsedkyně, se týká takzvaného požadavku, který je vznášen na expresní eh, eh, balíčkovou přepravu a eh, leteckou přepravu zboží. Chceme vyzvat komisi, aby řekla, jak mohou ovlivnit spotřebitele nadcházející fůze v tomto sektoru. Americká firma UPS a nizozemská, nizozemsko-belgická, má přejmout nebo přebrat nizozemsko-belgickou TNT. V zásadě nehovoří nic proti fúzi velkých e, podniků i v této oblasti letecké e, přepravy, ale e, některé studie, které vznikly po tom, co jsme vydali některé své pochybnosti my na veřejnost, Eh, ukazují, že by mohly vzniknout monopolní situace na některých národních trzích a oligopol v Evropě. A proto bychom rádi eh, byli, aby komise ještě eh, předtím, než to schválí řádně, tu situaci přeskoumala. Tohle úzce souvisí se zprávou kolegy Franka Engla, kterou vytvořil pro IMCO a sice abychom vyjednávali na mezinárodních trzích se Spojenými státy americkými. Problém je, že my nemáme e, stejné přístupové podmínky a naším cílem je, aby, aby tyto e, existovaly. A musíme poukázat na to, že Spojené státy americké jsou velice důležitým trhem pro Evropu, ale není to trh, eh, jehož blokádu eh, si prostě můžeme nechat jen tak líbit, protože například Deutsche Post měla velké problémy tam a potom se o tam tu stáhla, protože v oblasti eh, letecké přepravy jsou tam překážky, které zabraňují evropským podnikům eh, podnikat. Za třetí je tady Evergreen a sice vnitřní trh s energiemi. Eh, příslušný komisař předložil eh, balíček před několika měsíci, my jsme to podpořili a vlastně týká se to koncesní směrnice. Když konečně bude prosazen třetí balíček, tak bychom v energetice, no, v energetice budeme mít otevřený trh konečně. My to velice podporujeme tady na výboru, tak by spotřebitelé dostali eh, příslušné možnosti, ale eh, pokud otevřeme trh s energiemi, tak eh, jde také o poctivé obchodní podmínky na konci a tohle my potom my tady voláme v tom třetím bodu. V tom čtvrtém bodu a posledním se zaměřujeme na prodej nových osobních vozidel. Prodejci zatím mohli dělat dohody, spe, specializační distribuční dohody, které vedly eh, k prodražování výrobků a musí to být nastaveno teď tak, aby do budoucna měli obchodníci eh, menší náklady a nemuseli stavět eh, mezi sklady pro vozidla, jak to museli eh, doteďka, protože celkově to kromě stavebního průmyslu ničem, nikomu nic nepřináší. Ne, nepřináší. A eh, pokud je o tyto vertikální dohody na, na trhu s automobily, tak ty je třeba nastavit tak, aby byla zajištěna transparentnost, tedy ve vztazích mezi výrobci a prodejci vozidel. Paní předsedkyně, to jsou tedy ty čtyři body. E, výbor hospodářský e, to projedná poměrně rychle. My e, nejsme možná pod takovým tlakem, ale budu rád, když to celé rychle projednáme. Děkuji. Děkuji, pane Švábe. Rozprava tady příliš nebude, protože tady nejsou oficiální stínoví zpravodajové. Zeptám se ostatních zástupců frakcí. Eh, já řeknu něco za SAD a za liberály. Pan Buzoj možná, nechcete eh, vy eh, zastoupit kolegu Marka, když není tomu tak? Tak zelení, ty tady vůbec nikoho nejmenovali, dobrá, nic. ECR tu není, GUE tu není AFD tady není. Za sociální demokraty, čili za SAD, já bych eh, tady, eh, já jsem právě eh, mm, dostala stanovisko kolegy Koferatyho, ale mm, nebudu ho tady číst, protože to by se nám sem nevešlo, ale poskytnu vám ho e-mailem, abyste věděli, co ta frakce na to říká. Já osobně tady mám jednu otázku k tomu prvnímu bodu, elektronickým platbám. Možná, že byste eh, na to mohl rovnou odpovědět. Mám ten dojem, že elektronické platby eh, se šíří tak pomalu, protože pro obchodníky eh, jsou tady vysoké náklady na instalaci nějakých nových zařízení a spotřebitelé mají problém s tím to vnímat jako bezpečné. Když si pořád člověk čte ty uh, titulky i v seriózních novinách, že ten kód lze prolomit, když se s tím platí, no tak eh, je pochopitelné, že uh, se s tím uh, se lidé zdráhají. Do budoucna by se s tím mělo dát platit, dokonce i platit mobilním telefonem, jenom tím, že ho něč, k něčemu přiložíte. Ale bylo by dobré, abyste poukázal na to, že bezpečnost musí být na prvním místě těch elektronických karet a já nevím, co všechno ještě budou budoucna a bude. Protože jinak se to neprosadí. A paní Riele by nám ještě něco řekla. Tak přesto jednu drobnou eh, poznámku. Já mimořádně vítám, že pan Švab tady nakousl to téma eh, trhu s eh, osobními automobily. No, pardon, tedy s automobily. Protože to je typická věc pro vnitřní trh, která ekonu třeba eh, unikne, ale která vede k, nařízení, tedy k narušení konkurence pro malé a střední podniky. A týká se to i eh, v otázky servisu těchto automobilů. Tak já bych eh, to doplnil. Vy pocházíte tedy z země, kde se vyrábí automobily. My eh, zjišťujeme pořád, že eh, obchodníci a servisy eh, se vůbec ještě neschodili na tom, jestli je ten evropský trh otevřený. A oni říkají, že pokud tohle se udělá, tak oni přijdou o všechny garanční záruky. A já říkám, no to vůbec není možné. Takže ono, buď jim to vůbec nedošlo, anebo to nechtějí. Takže je velice dobré, že něco takového děláte a parlament stojí za námi. Dobrá, ještě někdo? Ne, pane Švábe, všichni jsou spokojeni. Lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 27. listopadu ve 12 hodin. To dozajista po dohodě s vámi. Dobrá. Projednání pozměňovacích návrhů 17. prosince. Aha. A potom hlasování 18. Hmm, já tady říkám, aha, protože si nejsem jistá, eh, jestli ty dva dny před Vánocemi eh, výbor eh, bude početně obsazen než dnes. Ale když by se hlasovalo o velkých směrnicích, tak by tady samozřejmě byla třeba velká většina. To by koordinátoři by ještě možná mohli zvážit, protože bez jasné většiny ve výboru nemůžeme ty věci, které eh, na to tady připadají, vůbec odhlasovat. Ale myslím si, že vám děkuji za zprávu, která je jasná a jednoznačná. A teď... A no, pane Švabe, samozřejmě. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Ehm, pokud je o tu námitku k elektronickým platebním systémům, které jsou pro uh, spotřebiteli. A spotřebitele důležité a bojí, spotřebitele se bojí o jejich bezpečnost a proto se zdráhají. Ono už dnes je řada spotřebitelů, kteří používají takovéto platební systémy a ti narážejí na poměně oligopolisticky e, strukturovaný systém nabídky. Takže na jednu stranu jsou tady klasické bankovní služby, ale e, přístupová cesta e, těch klasických poskytovatelů služeb, zejména e, telekomunikačních firm, je tady poměrně stuhlá. A potom jsou tady velké, tedy poměrně malé šance se tomu vyhnout, protože jsou to vysoké náklady, používají se stávající velké národní systémy přes poskytovatele, kteří už tady byli v minulosti. A my samozřejmě bez ohledu na bezpečnost, která je důležitá, musíme nastavit trh tak, aby poskytovatelé dostali šanci ti, kteří mají nové nápady na metodu zpracování plateb a spotřebitele. Možná nakonec budou tímto přesvědčení. Ta, potom to, o čem hovořila paní Rýle o systému distribuce v obchodu s automobily. Já si myslím, že se musíme dostat k tomu, aby plán komise na to, aby obchodníci eh, s výrobci eh, uzavírali dobrovolné dohody do budoucna, protože samozřejmě tady ta eh, vyjednávací síla je velice rozdílná těch jednotlivých stran a sice leží spíše na výrobcích automobilů. A potom eh, u eh, těch servisů tam to nevidím tak eh, silně komise se domnívá a mimochodem já se domnívám, že ta, ten problém je zejména s uváděním nových vozidel na trh a proto bychom se měli zaměřit především tam. Děkuji. Dobrá. Děkuji vám, pane Švábe. Víte, že eh, v plánování eh, dnešního harmonogramu se očekávala daleko eh, intenzivnější debata. Nemáme tady ani pana zpravodaje, takže nemůžeme se pustit do toho dalšího bodu. On přijde, no předpokládám, že ano, samozřejmě. A tedy teď si můžeme udělat přestávku na kávu. 10 minut, prosím. Děkuji. liebe kolleginnen und kollegen ich eröffne die Já eh, obnovuji přerušené zasedání. mnohokrát. Eh, už tady je eh, pan zpravodaj a většina stínových zpravodajů k bodu 6, zpráva o koncesních smlouvách, což je jedna z velkých prací, jedno z velkých děl eh, v tomto výboru. Pane Živé, nemáte slovo. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Mám tedy tu čest, že zahajují tuto diskusi. Pozměvací návrhy týkající se návrhu eh, zprávy IMCO o koncesích Celkem bylo předloženo 780 eh, pozměňovacích eh, návrhů a k tomu ještě 236 eh, návrhů k návrhu smlouvy. Nebudeme je všechny probírat dnes, pochopitelně. Já se spíš vyjádřím nejdříve obecně k těmto návrhům a pak si velice pozorně vyslechnu poznámky kolegů. Nejdříve musím říci, že tato práce je výsledkem několika měsíců kolektivní práce, protože spolu se stínovými zpravodaji, ale s dalšími kolegy jsme mohli eh, společně pokročit vpřed a vypracovat si pozice, které se postupem času vyvíjely, postupně se zbližovaly postoje, i když samozřejmě jsme se ještě na všem nedohodli. Já si vzpomínám na, tom, na to, jak vypadal text před rokem. Tehdy jsme opravdu byli hodně vzdáleni jedni od druhých a od té doby jsme udělali velký kus cesty společně. Pozměňovací návrhy buď eh, přebírají ještě ty návrhy, které jsou k návrhu eh, zprávy, a nebo rozšiřují návrhy, které byly učiněny a e, podle mého názoru je to uh, rozhodně podpora k postoji, které, na kterém jsme se společně shodli. To znamená zásadní eh, přeskum textu, který nám předložila komise. Druhý bod, který chci zdůraznit a který je velice důležitý. Eh, čtyři ehm, pozměňovací návrhy eh, byly předloženy k odmítavé k směrnici. Tyto, toto, tyto odmajtavé názory jsou podepsány kolegy z různých frakcí a často vyjadřují eh, názor, že není zapotřebí legislativní iniciativy o koncesích a že to zbytečně komplikuje věci. To je velmi častý argument, že to zbytečně komplikuje eh, právní strukturu, která eh, v řadě členských států existuje a že v podstatě se bez takového textu můžeme obejít. Já samozřejmě takovéto návrhy, odmítavé návrhy eh, nepodporuji a chci dodat ještě jednu věc. Moje, můj návrh zprávy a návrh, návrhy, které sám předkládám, radikálně, a to zdůrazňuji, radikálně mění původní návrh Evropské komise. Je to návrh, který podle mého názoru byl zjednodušen a e, nyní se to blíží k jinému základu práce než to, co to bylo původně, které se velice blížilo k veřejným zakázkám. Já očekávám dnešní diskusy ve výboru IMCO, ale i další diskuse, které budeme vést se stínovými zpravodaji a věřím, že se nám podaří dosáhnout vyváženého návrhu a dosáhnout většinového návrhu. Já jsem věčný optimista a protože si uvědomuji, jaký byl výchozí bod, tak si uvědomuji, že bychom měli dospět k inteligentní dohodě všech. Třetí bod k pozměňovacím návrhům. U celé řady návrhů Mm, pravda. Pozice některých kolegů jsou velice odlišné. Někteří by si přáli být mnohem přísnější, než jak je text. Mnozí by si zase přáli být mnohem flexibilnější, než je text. A to se samozřejmě pak projevuje v diametrálně odlišných návrzích a postojích. A pakliže eh, potřebujeme kompromisní návrhy, pak eh, je to právě tady, protože v tom je vlastně meritum celé věci. Eh, velká ustanovení, důležitá ustanovení návrhu jsou podporována, to mě velmi uspokojuje. Za prvé, je to eh, to, že veřejné orgány mají volnou ruku při zvolbě takového typu řízení, které eh, si přejí. Jistě si vzpomínáte, že jsme na to téma diskutovali a já si vzpomínám, že ve zprávě je to zcela jasně formulováno a jsem velmi rád, že řada kolegů Eh, navrhují velmi podobné věci, případně ještě daleko více zdůrazňují takové ustanovení. Za druhé, mnoho z nás velmi podporujeme velkou svobodu danou orgánům pro jednání. Veřejné orgány rozhodnou o tom, jaké pravidlo hm, použijí. A Samozřejmě eh, jsou tady některé obecné principy, jako je transparentnost, spravedlnost, rovné zacházení kandidátů. To všechno samozřejmě platí, ale konkrétním pravidlo a metodě se eh, orgány rozhodnou sami zvolí si tu metodu a také ji pak aplikují. Ještě, že se na tomto shodneme, pak si myslím, že bychom se měli shodnout na tom podstatném také. Větší flexibilita, jednodušení původního návrhu, to podporuje celá řada kolegů a já jsem velmi optimistický, pokud jde o definice, mm, například eh, eh, definice o koncesích, riziku. Tady existuje celá řada návrhů a věřím, že i tady se nám podaří dospět eh, k rozumnému kompromisu kompromisu. Myslím, že dva hlavní body soustředují kolem sebe diskusy. Je to eh, také otázka spolupráce mezi hlavním podnikem a s eh, připodruženým publikem, eh, mm, podnikem. Pak je tady otázka mm, životního prostředí, dopadu na životní prostředí, tam bychom také měli projevit kolektivní moudrost. A ještě poslední bod, a už hned předám slovo, protože už jsem hovořila velmi dlouho. Jsou tady ještě dva technické či odborné aspekty. 240 odmítnutí e, směrnice bylo předloženo jako návrh EPP. Eh, no, to není tak úplně pravda vedle zelených a GUE. U EPP e si myslím, že tady jde o určitou chybu. Několik eh, kolegů EPP, naprosto úctyhodných, ale kteří nepředstavují EPP jakožto celek, eh, čili tady bude třeba upravit příslušné jazykové verze. A pak ještě v anglické verzi pozměňovacích návrhů je jedna chyba. 681, což je výpočet hodnoty koncese, tam je chyba. Ve francouzském původním návrhu je to správně. Eh, je to eh, převzatý bod 106. Eh, počítalo se vlastně, že je tam vyloučený odkaz na ehm, hodnotu, provozní hodnotu. Já bych byl velice tedy vděčen, kdybyste se odkazovali pouze na francouzskou verzi, která je správně. Paní předsedkyně, to bylo opravdu velice schrnuto a je to téma, které je velmi těžké schrnout. Děkuji. Děkuji vám za objasnění. A teď dám slovo panu Pancierovi za SAD. Grazie, presidente. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poděkoval zpravodaji panu Žubénovi Děkuji za tuto prezentaci celé problematiky, za to, že máme k dispozici tento nový dokument, pracovní dokument. Já osobně považuji tento dokument za úžasný základ pro naši práci. Je tam mnoho pozměňovacích návrhů rovněž zahrnuto. Rád bych zúraznil následující věc. Naším cílem je opravdu kvalitní směrnice, pokud jde o možnou harmonizaci na našem trhu v Evropské unii. Samozřejmě jsou to různé detaily, které jsou zde rovněž důležité, ale já bych se zaměřil na pozměňovací návrhy, které byly prezentovány naší stranou. jsme se snažili o zjednodušení původního návrhu komise. Pokud jde o nové definice v oblasti koncesních smluv, v oblasti služeb, tam je velice důležité, aby byly jasnější. Dále jsou to hospodářská rizika, to je rovněž důležité. Já si myslím, že toto je lepší koncept práce kterou jsme zde odvedli, by měla právě umožnit to, abychom definovali jasnějším způsobem rizika v této oblasti. Dále jsme zdůraznili autonomnost ehm, veřejných orgánů, tuto důležitost, to, aby měli určitou volnost, aby mohli rozhodnout sami ohledně modality, ohledně řízení, ohledně toho, jak se rozhodnout, bez určité stavební práce nebo poskytovat služby a podobně. Myslíme si ale, že by bylo dobré, abychom zdůraznili to, že naším hlavním cílem této oblasti je na nejvyšší úrovni zajistit kvalitu, bezpečnost a dlhodobost, samozřejmě rovněž rovné zacházení, podpora obecného, všeobecného přístupu k těmto službám a zároveň princip transparentnosti, který je rovněž velice důležitý pro řízení na straně jednotlivých orgánů. Zpráva, která se týká této oblasti, byla rovněž zahrnuta do tohoto textu. To je velice důležité, tak aby rovněž došlo k neustálému hodnocení, průběžnému hodnocení plnění koncesních smluv, tak aby tyto informace byly veřejně dostupné. Dále jsou to ustanovení, které se týkají služeb v obecném zájmu. Tato směrnice by neměla mít dopad na možnost veřejných orgánů, na jejich volnost této oblasti, pokud jde o určitě konkrétní, mm, konkrétní oblast nebo konkrétní limity, které se týkají finančních záležitostí, poskytování služeb ve všeobecném zájmu. Dále jsou to environmentální záležitosti, soci, sociální záležitosti. Tyto elementy, tyto prvky považujeme za nesmírně důležité směrnice by neměla mít v žádném případě dopad na tu hlavní linii, kterou Evropská unie prosazuje v oblasti sociální problematiky, environmentální problematiky, pokud jde o poskytování koncesních smluv. Dále jsou to sociální a environmentální um, prvky, elementy, dále jsou to prvky, které se týkají hodnocení jednotlivých kandidátů, kritérií, kvalita eh, pro poskytování koncesních smluv, to je rovněž podle nás důležité. A dále jsou to subdodavatelé, subdodavatelské eh, řetězce, je důležité zde mít ustanovení, které by pokrývaly tuto oblast a rovněž zdůrazňovaly sociální prvky práce podle našeho názoru probíhala opravdu kvalitně. Spolupráce s panem zpravodajem byla velice dobrá a jsem si jistý, že dosáhneme kvalitních eh, kompromisních návrhů a že určitě budeme všichni spokojeni. Děkuji. Děkuji, pane Pancieri. A slovo dostává pan Buzoj. Thank you very much. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Dovolte, abych využil této příležitosti a ještě jednou poděkoval panu zpravodaji za tvrdou práci, kterou odvedl v této oblasti. Jeho úkol nebyl jednoduchý, když se podíváme na množství pozměňovacích návrhů, které nás čeká v následujících týdnech. Já bych rád řekl, že jsem zatím neměl čas podívat se na všechny pozměňovací návrhy, to asi ani není cílem dnešní diskuze, proto dovolte, abych se omezil na krátké objasnění těch hlavních bodů, které bych rád zdůraznil v následující diskuzi. Pokud jde o ta vyloučení jednotlivých oblastí, to je důležitá část. Mnoho eh, návrhů se snaží rozšířit tuto oblast. Nevím, zda je to dobrý nápad. Některé členské státy, samozřejmě pokud jde o poskytování služeb, tam je to charakter specializováno určitými specifickými, specifickým organizovaným a tak dále. Všem nesmíme zapomínat na to, že cílem této legislativy je dosáhnout větší hospodářské soutěže, lepší kvalitu pro veřejné orgány a lepší služby pro daňové poplatníky. Pokud je o vyloučení některých koncesních smluv, které se týkají mm, přidružených podniků, já si myslím, že 11, 11 3. Tento článek požaduje ještě objasnění, tak abychom viděli rozdíl mezi takzvanými vnitřními smlouvami. Já si myslím, že tam to může být využito pouze, pokud jde o přidružené podniky. To znamená, že v podstatě nepůjde o zadavatel, pouze u těch podniků, které nejsou zadavateli. Pokud jde o takzvané in-house výjimky, článek 15, já jsem rovněž pro, tak abychom ochránili hospodářskou soutěž. Pokud jde o výjimky, tam by to mělo být v případech, eh, že tyto právní eh, jednotky jsou kontrolovány nebo pod kontrolou eh, zadavatelů, pokud to nefunguje na veřejném, v rámci veřejného trhu. To znamená, že pokud by teda tento zadavatel měl určitou kontrolní funkci. Jinak si myslím, že by to mělo negativní dopad právě kvůli těm 10%, které bychom měli umožnit, tak aby například společnosti, které získaly kontrakt bez nějakých procesů rovněž se mohli zúčastnit tohoto výběrového řízení. Dalším důležitým prvkem je tzv. reversing house. Tyto výjimky, já si myslím, že v 15 bychom měli vyloučit část 2, protože toto si myslím, že je nevhodný přístup. Myslím si, že je to nevhodné omezení hospodářské soutěže. Rovněž pokud jde o koncese, pokud je tam společná kontrola dvěma nebo více zadávacími orgány. Toto není stejná situace, jako je situace, kdy jeden zadavatel kontroluje nebo má pod kontrolou celou záležitost. To je zde vlastně společná kontrola, to znamená, že to není stejný postup, jako když je tam pouze jeden podnik, který kontroluje celou záležitost. Pokud je tam společné, společná kontrola, to znamená, že to sdílí, proto bychom měli rovněž eh, objasnit horizontální spolupráci, která je v textu zahrnuta. Měli bychom zajistit, aby spolupráce v této oblasti zajistila organizaci mm, jedného úkolu a zároveň, aby tyto orgány eh, nefungovaly na otevřeném trhu. Pokud jde o dobu trvání koncesních smluv, myslím si, že tyto kontrakty, to je v podstatě další klíčový aspekt celé směrnice. Měli bychom objasnit i tuto oblast, měla by být limitována na období, které obvykle potřebuje hospodářský subjekt, tak aby mm, si obnovil jednotlivé náklady, tak aby mm, to bylo pro něj rozumné do toho období především pokud jde o dosažení eh, cílů v oblasti plnění. A na závěr, pokud jde o časové lhůty pro předložení nabídky podporuje organizaci 37 a 38 těchto článků tak, jak pan zpravodaj navrhuje. Ale myslím si, že těch 30 dnů u těchto eh, složitých oblastí je nedostatečné, protože noví uchazeči by byli znevýhodněni stávající koncesionáři by naopak měli výhodu, což jde proti smyslu této legislativy. Myslím si, že by bylo lepší mít, tam mít 52 dnů, tak jak to navrhla původně komise. V neposlední řadě, pokud jde o modifikaci koncesních smluv v průběhu jejich trvání, jak již bylo zmíněno mnoha příležitostí, koncese jsou složitým, otevřeným typem kontraktu, dlouhodobým kontraktem což znamená, že potřebujeme pružný přístup, pokud je o jejich modifikaci či úpravu v průběhu jejich trvání. Tyto modifikace by měly být opravdu striktní, jasně stanoveny, tak aby nedošlo k zneužívání. Koncese by mohla být nějak pozměněna, kromě nějakých zásadních záležitostí, tak aby teda nedošlo k modifikaci hlavní podstaty daného kontraktu. Tak tyto modifikace a úpravy pokud jsou v souladu s podmínkami kontraktu a pokud eh, hodnota je nižší než 50 autorizované hodnoty této koncese 5 jak to navrhuje pan zpravodaj, podle mého názoru není dostatečné vzhledem k povaze koncesu, ale očekávám v tomto ohledu pozměňovací návrhy od ostatních kolegů a můžeme to ještě projednat a snad nalezneme kompromis. Děkuji za ještě jednou za vaši práci v této oblasti a těším se na další spolupráci v této nesmírně obtížné části legislativy společně s panem Žuménem i ostatními kolegy. Děkuji. Dankeschön. Heide Rühle. Vielen Dank. Eh, Rühle, prosím. Děkuji. Já bych ještě jednou ráda řekla jasně, že eh, jsem si zatím nepřečetla podrobně všechny pozměňovací návrhy, ale je zajímavé podle té eh, šířky a rozmanitosti, která eh, očividně mezi frakcemi existuje. Takže v každé frakci eh, je poměrně široký, eh, široké spektrum názorů. Celkově není zřejmé, zřejmý cíl té směrnice. A myslím si, že tady na to chybí už od komise. Chceme tím posílit právní jistotu nebo otevřít trh. Já mám ten dojem, že tady v různých stanoviscích různých frakcí se tohleto navzájem prolíná. A e, já jsem vždycky komisi vnímala tak, že e, chce zajistit právní jistotu v první řadě. A když se podívám na mm, zápis z posledního zasedání e, rady, tak tam zástupce komise ho říkal, že jde o otevření trhu a že tady zadávání veřejných zakázek musí být mnohem otevřenější. Ovšem je otázkou, jestli ano. Já jsem to pochopila tak, že zpravodaj to nechce eh, bezpodmínečně. Já to nechci určitě. A myslím si, že jsou tady eh, lidé, kteří si myslím, že tato eh, směrnice nechce zadními dvířky nutit otevírání trhu. Členské státy mají mít svobodu regulovat tento trh. Takže já mám ten dojem, že to, se, se to tady tak trošku plete. A pokud já jsem pana Buzoje dobře pochopila, tak podporuje eh, svobodný trh. Takže musíme ještě hodně debatovat o tom, čeho chceme dosáhnout s tuto směrnicí eh, v první řadě. Potom je tady druhá konfliktní věc, která si myslím, že je také velmi důležitá. Vy jste hovořil o svobodě. A to si myslím, velice, že je velice dobré. Na druhou stranu eh, řada návrhů socialistické frakce dělá dojem, že se tady nemyslí na svobodu že eh, se tady chtějí stanovit stejné omezující požadavky jako u veřejného zadávání zakázek, ale to je problém. Protože eh, pokud nezajistíme eh, svobodu vyjednávání veřejných úřadů při rozdělování zakázek na služby, tak jim omezujeme tedy prostor a bude to nakonec pro daňové poplatníky mnohem dražší. Já si myslím, že tady je třeba mnohem větší volnosti, mnohem většího prostoru a z komise tady původce, původně slibovala e, lehký režim, e, lehkou směrnici, e, která pokud něco, tak bude vytvářet právní jistotu. Takže já tady vidím tyhle ty různé rozpory i v jednotlivých frakcích, i v jednání komise. A myslím si tedy stále, že nejlepší pro parlament by bylo úplně odmítnout tento návrh, protože ten nám nepřinese větší eh, právní jistotu, naopak nejistotu, protože nestanoví jasně, co chce eh, dosáhnout, jestli eh, chce otevřít trh nebo jenom odbourat nějaké procesy. Já si myslím, že když nejsou stanovené takto procesy, tedy cíle, tak otevřeme pandořinu skřínku, když to schválíme a nakonec se spoustou dalších procesů budeme muset Eh, vyjasňovat právní situaci. Čili my eh, doporučujeme odmítnout tuto eh, směrnici, která nepřináší žádnou přidanou hodnotu a je nepodložená. Je tady někdo za ECR, ptá se paní předsedkyně? Nikoli, za GUE? Také ne. EFD také ne. Takže já jsem dostala tři přihlášky do debaty. Ještě další. Weiler Schwab a Weisgerber. A to se nám velice pěkně hodí. A závěrem já budu mít otázku na pana zpravodaje Živěna a také na komisi. Mě tak trochu iritovalo, když tady pan Buzoj hovořil o interním zadávání a o tom, jak by mělo být omezené a přísné. Já jsem vycházela eh, vždycky z toho, a v Německu jsem vždycky interně, kde o tom existuje eh, pochyb, pořád tvrdila, že pan Živen s eh, velkou částí sociálních demokratů vždycky jasně eh, říkal, že eh, chce, aby se rozlišoval, roz, rozhodoval na místě, jak se to bude organizovat, pokud jde mm, o tedy veřejné orgány. A soudní dvůr také hovoří o tom, že je třeba udělat zakázky na místech, kde to dříve před několika lety nebylo možné. To znamená, abychom měli eh, volnější ruku pro interní zadávání a ne, aby to bylo takhle eh, silně omezené. Možná, že vy, pane Živene, byste eh, ještě mohl vysvětlit svůj postoj k tomu. Jak to vidíte vy? Chcete to flexibilnější nebo naopak příslušně, eh, přísnější? Tak nejdřív pan Švab, a paní, pak tam paní Weisgerber. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejdříve, už jsme o tom hovořili několikrát, přeznamenal. Eh, já musím říci, že celá ta věc eh, rozhodně není jednoduchá. Nejdříve bych eh, poděkoval kolegovi eh, Živénovi za velice konstruktivní práci orientovanou na konsenzus. Myslím si, že řada z toho, co jsme tady požadovali, tak ta, ten návrh předložený k diskusi obsahuje. Tím nejsou problémy všechny ze stolu, ale myslím si, že toto je krok správným směrem který vede k zjednodušení. Příklad článek 11. Zjednodušená možnost komunálně organizovaného zásobování nebo zadávání. To je důležitý krok. Jestli se tím vyřídí všechny eventuality eh, nebo jednotlivé případy, to nevím, ale je to krok správným směrem. Já bych eh, také řekl, že jako výbor už jsme dostali, nebo zadali tři studie, třikrát briefing, tak, abychom eh, mohli argumentačně eh, odůvodnit tuto linii lépe. A když jsem se podíval na výsledky těch eh, studií, tak z toho nejsem moudřejší. Už jsem to také sdělil příslušnému politickému oddělení, oni to také přijali, ale ono je opravdu těžké aby poslanci při tako, u takovéhle věci, která je tak složitá a nejenom po právní stránce, ale i po politicko-administrativní e, stránce a její tradici, e, která je tak odlišná v jednotlivých členských státech, e, tak to je velice těžké potom tohle správně vyargumentovat, a když se k tomu komise nevyjádřila. Takže tady jsem tak trochu bezradný. A teď k článku 11. Při projednávání této směrnice nesmíme ztrácet ze zřetele, že právní nejistota opravdu existuje a to komise už několikrát řekla. Sam zpravodaj, možná, že by k tomu ještě později mohl něco říci, my jsme se o tom poslední týden bavili, ve své vlastní obci a, a um, pokud jde o, e, jde o nějakou koncesi, tak dokonce to e, dal před soud. I v Německu máme celou řadu e, neprojednaných věcí a potřebujeme tedy vyjasnění právní situace. Máme, máme na tom zájem, aniž bych se k tomu chtěl nějak konečně vyjadřovat. A proto eh, pan zpravodaj eh, zde, eh, by zde měl trvat na vyjasnění situace a na nějaké střední cestě. Ovšem flexibilita musí znamenat flexibilitu procesní a nakonec jde o to, že stejně nepoužijeme trh stoprocentně, ale všude, a to je poslední věc, kterou jsem chtěl říci, všude, kde politicky se bude rozhodovat o příslušných nabídkách, tak tam také občan eh, by měl získat přehled, z jakého důvodu, eh, jaká eh, konkrétní nabídka byla přijata. A proč nebyla zvolena jenom čistě tržní kritéria třeba. Takže tím bych to uzavřel. Myslím si, že ještě navzájem budeme mít tady ještě hodně práce před sebou, ale myslím si, že ta zpráva v zásadě jde správným směrem. Paní Weisgerber. Děkuji. Nejdříve děkuji eh, zpravodaji za dobrou práci, panu zpravodaji Živénovi. Já jsem chtěla hovořit o některých věcech, o kterých doufám, že ještě budeme moci konstruktivně se pobavit. Za prvé, eh, zásadní pozice paní Rýle, se kterou souhlasím. Myslím si, že, a nejenom já, je ale i řada kolegů, že přínos této směrnice není ještě pořád úplně zřejmý. Pořád si kladu otázku, proč je tato směrnice eh, důležitá. Koncese se eh, vydávají málo kdy přeshraničně a eh, ty příslušné hranice nejsou, nejsou celoevropsky stanovené na právní úrovni a proto eh, si v zásadě myslím, že to nepotřebujeme. Pokud by tady eh, přesto se našla většina pro tuto směrnici, tak je třeba ji v některých ohledech změnit. Tak, aby bychom eh, zabránili přílišné, příslušné, nebo přílišné byrokracii, aby obce dostaly nezbytnou, nezbytný prostor, ale abychom také podpořili malé a střední podniky. A otázkou je, jestli se to s tímhle návrhem může vůbec podařit. Teď ke konkrétním věcem. Podpořila bych paní Weiler v tom, co říkala k mezikomunální spolupráci při interním zadávání zakázek. Já si myslím, že komise jde eh, tím směrem, že pokud je to čistě veřejná záležitost, tak eh, by tyhle věci se eh, tady do té působnosti neměly vztahovat. Ale pokud to eh, tak nebude, tak řada obcí chce mít možnost eh, dělat si spoustu věcí sama. Například eh, v Německu to jsou městské závody, které poskytují sami řadu služeb. A tak by to mělo být zachováno. Je to spolehlivé a dlouho etablované. A potom jsou tady dlouhé vě- další věci. Oba články, které se e, týkají e, udržování, e, tedy udílení koncesí, tedy směrnice o udržování koncesí i směrnice o službách, tak tyhle bychom měli tedy sladit. A potom je tady otázka pasivní účasti privátního kapitálu. Myslím si, že by to mělo být i nadále možné, zejména pokud tady není eh, žádná, žádný další konkrétní úmysl soukromého kapitálu a také by to bylo eh, v souladu s eh, rozhodnutím soudního dvora a sice, že potom v takovém případě nesmí být žádná praktická rozhodovací pravomoc toho soukromého kapitálu na řízení podniku a potom ehm, tam ta 90% hranici, tu bychom měli snížit na 80%. A měli bychom se opravdu nad tím procentem eh, zamyslit. Mělo by se to týkat jenom eh, takových činností, eh, které se vztahují předmětu té dané zakázky. Takže já bych byla velice ráda, kdybychom tady mohli přijít na nějaké konstruktivní řešení. Potom k těm dalším věcem. Ty prahové hodnoty si myslím, že zejména u těch koncesí jsou velmi nízké a měly by být zvýšeny. Proto jsme podali pozměňovací návrhy. I tady nemáme žádné mezinárodní závazky, na rozdíl od eh, zadávání veřejných zakázek a práva zadávání veřejných zakázek. A potom eh, se zamýšlejme nad výjimkami. Kolega Živen se zaměřil na ten, jenom na některé věci a na jiné ne. Tady je třeba být konsekventní. Když eh, vyloučíme některé oblasti, tak bychom měli říci, že eh, takové věci, jako je vodohospodářství a nebo záchranná služba, by tady také měly být zohledněny. Eh, I trh s energiemi se reguluje a u vodohospodářství jsou tady důležité hygienické ohledy a liberalizace trhu s vodou je proto velice nebezpečná a proto jsem proti a myslím si, že vodohospodářství by z toho mělo být vyňato. Stejně tak jako záchranné služby. Já jsem například z nížiné e, oblasti a tam je důležité, abychom měli opravdu e, plošné pokrytí. Všude. Aby e, i dobročinné instituce mohly pomáhat na místě které eh, zajistí eh, tedy v eh, záchranu, pokud tam pustíme trh, tak budou venkovské oblasti, kde vůbec žádná péče nebude. A to je nebezpečné pro obyvatele. A proto i já tady bych byla pro výjimku pro záchranné služby. A pokud vím, tak ten kompromis, který se projednává na radě, k tomuhle zatím nesměřuje tolik tedy k obsahu a byla bych ráda, kdybychom tady dospěli k nějakému eh, konkrétnímu závěru, ale jinak vám říkám, já bych tu směrnici vůbec nedělala. Dobrá, ještě než dám slovo komisi. Tak bych paní Weisgerber eh, stručně řekla, myslím, hm, že eh, sice správně citovala, ale já jsem pro tu směrnici kvůli právní jistotě, ale stejně jako vy si myslím, že bychom eh, museli eh, řadu věcí jako záchranné služby eh, organizovat interně. A, já jsem zvědavá, jestli nám komise vysvětlí, jak je to u těch pravových hodnot. Tady je to jinak než u zprávy pana Tarabely. A jak je to s těmi za výjimkami. A potom k tomu, co to je interní. A potom eh, se ještě zeptám pana eh, Živena. aby nám eh, ještě jednou schrnul, co si myslí o těch proces, procentních číslech, co říkala paní Weisgerber. Myslíte si 80, 90, 85? Je tady celá řada návrhů. Co navrhujete vy konkrétně? A ještě se tady vlastně hlásil pan Majer před eh, komisí. Děkuji, paní předsedkyně. Já v této souvislosti, eh, ještě předtím, než řekne něco komise, eh, si chci říct slovo. Můžeme psát legislativu, když, když je to možné když máme tu příslušnost, můžeme ji dělat, když dává smysl. To se také někdy děje, ale měli bychom legislativu psát jenom, když eh, je nutná. A to jsou tři dvě úplně odlišné přístupy. A když se podívám na časopisy z posledních týdnů mm, z Německa nebo i z jiných zemí, tak tam se o něčem takovémhle nehovoří. Vidím eh, tam eh, rostoucí skepci, skepsi vůči evropské legislativě a to v nevýdaném rozměru. Ono to souvisí eh, také s eh, celým tím eh, záchranným valem, z konkrétní krize v jednotlivých zemích a tak dále. Ale lidé už nerozlišují vůbec, co je národní právo, například s tím eurovalem, a co dělají Evropané. A když pořád přicházíme s takovými hle věcmi, Eh, s věcmi, jako jsou žárovky a tak dále. Já jsem si pokusil dostat stovatou žárovku nebo něco podobného už nic takového není. Máte uh, eh, smívatelné žárovky, které stojí 560 euro a to je prostě nepřijatelné. Uh, to je prostě nepřijatelné, i když na to máme pravomoci něco takového udělat. A proto kritizuji i uh, tenhle návrh. Já si myslím, že prostě není nezbytný. Jde to i bez toho. Myslím si, že částečně to, je, eh, to dává smysl, ale jenom opravdu mm, z malé části. Ale to, co, ty další věci, ty jsou úplně zbytečné. Um, dobře, takže smysl to dává jenom částečně. A neměli bychom dělat něco eh, jenom proto, že existuje návrh komise. Kolegyně a kolegové, měli bychom eh, eh, prostě říci, že máme tady návrh, máme tady váženého kolegu jeho zprávu a s vámi to nemá nic dočinění, pane kolego, ale to neznamená ještě, že tohle všechno musíme potom schválit. Prostě řekněme si to, co není nezbytné, tak to neděláme. A to, co dá, budeme dělat jenom to, co dává smysl. A chci to říct takhle energici, protože eh, neustále dostávám takový eh, zpětný signál a myslím si, eh, že veřejnost má pravdu v tomto ohledu. Tak prosím, teď má slovo komise. Thank you very much, Madam Chairman. And... Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Ráda bych poděkovala zároveň za všechny pozměňovací návrhy, za veškeré úsilí, za práci vašeho výboru u návrhu směrnice o koncesních smlouvách. My si to opravdu vážíme i přes problémy, přes opravdu celý ten problematický charakter celé této legislativy. Jak už jsme se zmínili několikrát v minulosti, těší nás tento návrh, který zpracovala pan zpravodaj, řešení se kterými přichází, považujeme to za krok správným směrem v nalezení správného řešení v té oblasti, která musí být regulována. K tomu se vrátím za chviličku. Text je zjednodušen, je to více objasněno. Myslím si, že je to dobrý základ práce a já si myslím, že komise to může podepsat, pokud jde o tento návrh směrnice. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, je jich mnoho samozřejmě, jdou různými směry. Nebudu hovořit o všech těchto pozměňovacích návrzích, pouze obecné poznámky k těm, které se zdají být nejdůležitější u této směrnice. Možná bych ještě reagovala i na problematiku určitého zmatku nebo toho, co se jeví jako zmatek s ohledem na cíl této směrnice. Myslím si, že bylo jasně řečeno, že tato směrnice přichází nebo nabízí určitý nástroj pro tyto veřejné zakázky, pro nákupy ze strany veřejných orgánů, vynaložení veřejných prostředků, to znamená nástroj, který zatím nebyl k dispozici. Abych to uvedla trochu jinak. Máme zde pravidla, veřejný zakázek 40 let, mm, ovšem ne pro koncese. To znamená, že v podstatě zde nemáme žádné rozdíly, pokud jde o dodávky, pokud jde o služby, až kromě té oblasti rizik, která je zde jasně naznačena. My zde přicházím, tato směrnice přichází s určitými řešeními na míru. Toto jsou ovšem, zde hovoříme o nástrojích které využívají veřejné peníze a zároveň zde zúrazněme přístup k těmto aktivitám ze strany všech hospodářských subjektů, protože hovoříme o vnitřním trhu Evropské unie. To znamená pro veřejné zakázky a proto všichni, všechny hospodářské subjekty, a jsou britské, polské či německé, musí mít právo Mm, přístupu k těmto aktivitám, které jsou poskytovány někde jinde, včetně malých a středně velkých podniků. Toto je reakce na to, jak to pomáhá malým a středně velkým podnikům tím, že jim umožní přístup na trh. To je odpověď. Hlavním cílem je, aby ta pravidla byla co možná nejjednodušší. Čili, co je důležité, je to nástroj pro veřejné nákupy, otevřený přístup pro hospodářské subjekty a to nejjednodušším, co možná nejjednodušším způsobem. Pokud jde o konkrétnější oblasti pozměňovacích návrhů, jednak ty, ta odmítnutí, vyloučení, my s tím nejsme úplně spokojeni, ovšem chápeme, že toto je jedna z možností, která byla předložena v tomto hledu. Ovšem vítáme ochotu pracovat na ostatních aspektech této směrnice. To odmítnutí té, nebo ta vyloučení, to je v podstatě jenom jedna část celého spektra, pokud je o objasnění a o cíl vyjasnění samozřejmě je užitečné, mnoha posměvacích návrhů to bylo zdůrazněno. Jde o privatizaci služeb, jde o určitou volnost pro orgány, aby se rozhodli v případě, že chtějí externalizovat služby. My sdílíme stanovisko, že to, tento pozměňovací návrh je důležitý. Pokud jde o služby v obecném ekonomickém zájmu. Tam rovněž orgány by měly mít možnost svobodně organizovat služby v této oblasti, čili objasnění těchto dvou oblastí je vítáno. Pokud jde o výjimky, pokud chceme, aby to mělo nějaký smysl, tato legislativa, tak musíme mít jasný cíl. Ty pozměňovací návrhy, které chtějí vyloučit veškeré služby v všeobecném ekonomickém zájmu nebo ne, ty, které nejsou hospodářském zájmu. Já si myslím, že ty pozměňovací návrhy, které jdou proti judikatuře soudního odbora, samozřejmě, že my jsme spolu rozhodovali v této oblasti. Ovšem, te, ovšem když výjmeme tyto sektory, které jsou pokryty těmito službami v obecném zájmu, to v podstatě jde proti judikatuře. Pokud jde o služby nehospodářského zájmu, i když pravidla této oblasti se neaplikují pravidla pro veřejnou soutěž jsou zde aplikována, čili jde pouze o pochopení toho, o kterých službách zde hovoříme. A nyní k definicím. Veškeré pozměňovací návrhy, které se snaží objasnit to, co je, co není koncese a tak dále, to vítáme, to je užitečný návrh, tak aby to bylo jasnější. Takže autoriza- různé uh, licence pro schvalování nejsou pokryty třeba touto směrnicí, návrhy v tomto ohledu vítáme. A dále je to mm, spolupráce na úrovni veřejný, veřejný sektor, partner, o tom hovořilo několik předřečníků. Návrh, se kterým přichází komise, vychází z judikatury a v některých aspektech jde dokonce ještě dál, nabízí další možnosti pro mm, tuto spolupráci veřejný-veřejný orgán. Asi to nebylo úplně jasně řečeno soudem, ale my si myslíme, komise si myslí, že by tuto volnost veřejné orgány měly mít, proto zde máme ustanovení tak, jak je vidíme původně v článku 15. A ještě trochu jedno upozornění. Samozřejmě, že soud jasně hovoří i o tom, že jde o spolupráci mezi veřejnými orgány. To znamená, že účast soukromého kapitálu musí být vyloučena. To je logický důsledek této možnosti, to znamená, že to nebude spadat pro eh, veřejné eh, zadávání, pokud jde o interní zakázku. A nyní články, které se týkají modifikace nějakých úprav, to, co navrhuje komise s cílem usnadnit evoluce vývoj těchto kontraktů. Rovněž vycházíme z judikatury. Komise si myslí, že je užitečné aby to bylo, teda je užitečné, abychom to měli pro celé trvání délky celého kontraktu. A několik ještě pozměňovacích návrhů proti návrhům, které předloží členské státy na radě. Vidíme zde určitou konvergenci, kterou vidíme v současné době mezi... Ano, některé, čl... některé návrhy jdou stejným směrem, což podle mého názoru představuje dobrý základ pro další konstruktivní diskuzi. Děkuji. Já, jsem Frau gesehen, aber ich... Už jsem viděla paní Rühle, ale ještě bych se ptala na jednu věc, komise. Nevím, jestli jste eh, mi odpověděl na otázku k těm prahovým hodnotám. Mm, paní Riva, já mám jenom eh, krátkou otázku. Pochopila jsem vám eh, správně, jestli jste říkala, že, směrmi, že služby v obecném hospodářském zájmu by podle rozhodnutí soudu šly do působnosti tohoto předpisu. Pokud já si eh, čtu Lisabonskou smlouvu, tak tam je jasně napsáno, že služby v eh, obecném hospodářském, eh, v obecném zájmu jsou u, čl- u členských států, ale služby v obecném hospodářském zájmu je, u těch je to někdy smíšené. Prosím komise. Um, děkuji. Pokud jde o služby v obecném hospodářském zájmu, komise si myslí, nebo teda považuje ten návrh v posměvacím návrhů, které vysvětlují organizování těchto služeb, že by to teda mělo spadat do kompetence českých států. To je užitečné, to je potřebné, je to v souladu se stávající legislativou. a všem vynětí těchto služeb z způsobnosti této směrnice není to, co soud považuje za možné v současné době, protože mnoho případů právě zvažoval soudu, zvažovalo tyto služby v obecném zájmu, například Europasser případ. A pokud jde o prahové hodnoty, ta situace je trochu odlišná ve srovnání s veřejnými zakázkami. Není zde úplná svoboda, pokud jde o definici. prahových hodnot jsou zde bilaterální dohody, mezinárodní dohody mezi EU třetími stranami tam, kde jsou tyto prahové hodnoty stanoveny. To znamená, pokud bychom chtěli vyjednat prahové hodnoty jiné, mělo by to konkrétní dopady na mezinárodní dohody. Proto zde nemáme ehm, máme zde bilaterální dohody ehm, v těch oblastech, kde prahové hodnoty již byly definovány. Ještě nám zbývá trochu času, takže paní vy máte slovo. Ta otázka řečnice byla přerušena. Nešlo jenom o otázku eh, těch bilaterálních dohod. Ano, je, říká paní předsedkyně. Mohla byste nám ještě jednou písemně sdělit, o jaké smlouvy se jedná? My tady máme takovou tendenci na výboru ty pravé hodnoty eh, prostě zvednout, ale jsme rozumní. Nechceme to celé vyjednávat se třetími státy, takže dávalo by eh, do smyslu, kdybyste nám tohle jednou předložili konkrétně. Dobrá, tak eh, nevidím, že by se hlásil ještě někdo do debaty. Myslím si, že jsme to projednali podrobně, takže teď, pane eh, Živene, máte závěrečné slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já jsem si horečně zapisoval Eh, doufám, že jsem všechno stihnul a nic nezapomněl. Eh, tak tedy jeden bod. Vždycky má člověk velký úspěch, když eh, se ujme slova a řekne, Evropa se zatará o příliš mnoho věcí. Takový diskurs má vždycky velký úspěch, ale my bychom se takového diskursu měli zdržet, protože opravdu já mohu získat velký úspěch, ať už se obrátím na kohokoliv, budu-li říkat přesně takové věci, ale takovým eh, snadným způsobem bychom se neměli snažit eh, prosadit. My jsme prostě občané evropského společenství a vytváříme kolektivně nový subjekt, eh, tedy více či méně pomalu si vytváříme společné pravidla. A je to právě naší prací vytvářet takový eh, právní korpus, nemluvím pouze o této směrnici, ale obecně, eh, jsme tady proto, abychom kolektivně kráčeli vpřed a věci kolektivně zvládali. Mým ideálem je Evropa, zítra, možná až pozítří, eh, kde by mohly být společné zákony od severu až po jich Evropy. Říkat, že Evropa se stará o příliš mnoho věcí, no, já bych byl rád, kdyby věci eh, v Evropě byly stejnorodé, homogenní. Tak tedy za prvé, abych odpověděl eh, na, paní, eh, na otázku paní Weiler. Ptala jste se, jaká je má filozofie, kromě těch odborných aspektů návrhu, co je mojí pozicí. Tak tedy za prvé si myslím, že koncese to je pouze nástroj, další nástroj v rukách veřejných orgánů. Tak to musíme nahlížet jako nástroj. A musíme dbát na to, aby koncese eh, nebyla způsobem privatizace zadními vrátky. Je to prostě nástroj. Nástroj, který nabízíme veřejným orgánům, mohou ho použít, ale nemusí ho použít. Tečka. Nejde o to zahajovat diskusi o tom, zda je eh, lepší, aby vodohospodářství bylo privatizováno či nikoli. To já se nechci pouštět do takové diskuse. Já prostě pouze chci, aby starosta či eh, hejtman a podobně, společně s dalšími spolupracovníky mohli si zvolit svou metodu. Buď budou všecko eh, ponechávat v interním řízení a pak eh, se nebudou chovat podle této směrce. a nebo si zvolí takový dočasný nástroj zprávy. Někteří tvrdí, že je to privatizace. Nikoli. Je to způsob řízení či zprávy, který umožňuje dočasně Eh, takovéto řízení. A ještě mi k tomu dovolte poznámku, protože někteří se domnívají, že text není dobrý právě proto, že otevírá možnost privatizace. A to říkají někteří. A přitom oni hájí systém, kde v podstatě určitá řada veřejných služeb už jsou svěřena soukromým eh, provozovatelům na dlouhodobé eh, smlouvy bez eh, konkurence a bez omezení. Tomu já říkám privatizace za takových podmínek já říkám, že když takto postupujeme, je třeba postupovat transparentně s rovným eh, zacházením s kandidáty a nikoli pouze s přáteleným firmám. A dále odpovídám paní Vajlerové. Ano, potřebujeme právní jistotu, to mohu eh, eh, jen zopakovat. Podívejte se za posledních deset let, kolik je tady rozhodnutí eh, Evropského soudního dvora. To je pozoruhodně velké množství. A dále jsem přesvědčen, že vytváříme jednotnou Evropu, proto potřebujeme taková pravidla. Ještě odpovídám tady naší kolegyně. kolegyně. Jsou to nadnárodní oblasti, oblasti koncesí, například Kelsen Wasser, což je firma, Eh, veřejnoprávní, v podstatě veřejnoprávní s výjimkou 1,3 svého kapitálu. 1,3 kapitálu je soukromé, ostatní je veřejnoprávní. A tato firma se teď účastní výběrové řízení eh, pro vodohospodářské služby v Bordeaux. Řeknete mi, že v Bordeaux hm, vodohospodářství, že to je eh, trošku podivné, přece Bordo je známé vínem a ne vodou. No, prostě je to reálná otázka. Eh, neříkejme si, že to nemá nadnárodní aspekty. Má to nadnárodní aspekty a myslím si, že tomu právě musíme dát ten smysl. Veřejné orgány eh, chtějí využít i účasti soukromého kapitálu, aby umožnili řízení určité oblasti. No tak nechť, tak postupují, ale ať je to transparentní. Ať nedochází k tomu, že se prostě vybere eh, pochybně, ať je to opravdový odůvodněný eh, výběr. I když víme z historických důvodů, a to se týká všech zemí, že je to velice složité, protože jsou systémy, které fungují a ty přece nechceme, eh, nechceme zničit. Potřebujeme najít způsob, jak poskytnout i určitý čas, aby se systém přizpůsobil. Uvedu příklad, jehož jsem sám byl obětí. Jsem e, starostou malé obce u Paříže. V roce 2004 jsem svěřil jednomu podniku e, se 70% veřejnoprávním podílem jednu koncesi, prostě něco v naší obci e, spravovali určité služby v roce 2004. A v té době jsme e, nevytvářeli žádné konkurenční prostředí, to bylo historicky již osvědčená firma. A v roce 2012 v červnu byla koncese zrušena soudcem ve Francii a opíral se o smlouvu. Důvodem bylo, že jsme nevyhlásili veřejnou soutěž, šlo o 200 milionů eur, které ze dne ehm, na den padly jako smlouva, protože nebyly respektovány podmínky smlouvy. Já eh, opravdu si přeji, aby se něco takového nikomu jinému nestalo. Nám se to stalo a říkám to upřímně já myslím, že děláme kolektivní chybu, když se domníváme, že protože něco se pořád dělalo určitým způsobem, tak se to nikdy nezmění. Jednou nějaký soudce, soudce řekne, eh, ta či ona struktura, která spravuje určité služby eh, k, v té či oné oblasti, řekne, tak, tam, není, tam je určitý podíl eh, mm, soukromého kapitálu, vy jste nevytvořili konkurenční prostředí, tak to musíme zrušit. A my musíme právě najít možnost, jak se vymáhat vymanit z těch problémů. A vymaníme se z těch problémů tak, že když přesně řekneme, co je vyloučeno a co je naopak zahnuto. Když jde o poučitý díl soukromého kapitálu, je třeba velice jednoduchým způsobem vytvořit konkurenční prostředí. Sdělím názor paní Rile. Potřebujeme jednoduchý postup. A postup, který můžeme najít pro návrhu, které tady jsou. Prostě jednoduchý postup, který řekne ve dvou etapách. První etapou veřejný orgán vyhlásí, že je třeba vytvořit konkurenční prostředí v té a v té oblasti. Ano, já řeknu, musí tady být konkurenční eh, prostředí. A za druhé, druhá etapa, vybírám mezi kandidáty, mezi konkurenty. A eh, samozřejmě podle pravidel, které jsou stanoveny, které si stanovím sám, tak jednoduše to můžeme definovat, tak jednoduše to stačí. To není nad, nadbytečná dodatečná práce pro veřejné orgány. Je to spíše záruka, že budeme postupovat spravedlivě. A v případě, kdy si veřejné orgány chtějí ve vlastních rukách ponechat zprávu takových, takové oblasti, vodohospodářství, elektřina, odpad, jestliže to chtějí interně řídit, no tak ať to řídí interně. Ať to je pak vyloučeno z koncese my to musíme říci velice, velice jasně eh, otázka 10-20%, no já nevím, jaké je přesně to číslo. Eh, ostatně je tam vůbec číslo? Co je podstatné? Podstatné je, uvidíme si příklad, vyhnout se tomu, aby veřejnoprávní struktura, například v Paříži, která spravuje třeba odvoz domácího odpadu, eh, interně stoprocentní veřejnoprávní podíl, aby řekla, já budu eh, zítra eh, nakládat s odpadem ve Štrasburku jako konkurent. Ne, jestliže je něco interní, in-house, pak to musí být eh, v té struktuře, která eh, to k tomu zmocnila. V našem příkladě je to Paříž. A nemůžeme prostě říci, že 80% aktivity musí se týkat eh, toho veřejného orgánu, který nás tomu zmocnil. Prostě nemůžeme tady vytvářet falešně konkurenční prostředí a Řekněme si to jasně, přátelé, není to privatizace a nesmí to být privatizace. Za druhé, veřejné orgány si musí ponechat svá, eh, svou pravomoc a stanovit pravidla. A za třetí, když jsou stanovena pravidla, veřejným orgánem nechcou dodržována. A za čtvrté, chceli si poděch, ponechat danou službu veřejný orgán naprosto ve svých rukou, může tak učinit. A za páté, jestliže je tam veřejný, eh, pardon, soukromý kapitál, no tak prostě je třeba vytvořit konkurenční prostředí a nemů, nesmí se stát eh, ten nepříjemný případ, eh, který se stal v mé obci, když jsem byl já starostou. Já jsem říkal, 2004 byl vybrán podnik bezkonkurenčně, eh, protože to, ne, že bych já na to měl osobní zájem, ale protože ta firma už tam byla dlouho, historicky tam byla zavedená a já, kdybych O šest měsíců tomu věnoval více času, dnes bych byl klidnější. Pravděpodobně bych stejně zvítězila stejná firma, protože byla velmi výkonná. No, já nechci být dogmatikem, prostě chci jen upozornit na eh, fakta. Jsou situace, kdy je eh, veřejnoprávní a soukromý kapitál smíšený a pak je třeba vytvořit eh, konkurenční prostředí, jinak si uděláme velké problémy do budoucna. Nedělejte si žádné iluze, uvědomte si, že by to znamenalo velké problémy do budoucna. A já eh, tady si my ve Francii vzpomínáme, že před 25 lety, když jsme schválili takové zákony, tak to mělo tehdy jediný důvod bojovat proti korupci protože víme velmi dobře, že určité veřejné orgány e, zvolili určité firmy, no z takových, řekněme, jednoduchých důvodů. E, takže to bylo tehdy naším cílem. Já nevím, jestli e, to tak má být takto znovu, ale máli to, máli to posloužit dobré věci, proč ne? Děkuji, paní předsedkyně, doufám, že jsem na nic nezapomněla. Nun gut. Um... Ähm, Dobrá. Zbývají nám ještě tři minuty. Bernadette. Merci, madame la présidente. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Já bych pouze ráda poděkovala Filipovi, ráda bych mu poděkovala za jeho slova a chtěla bych zajistit všechny, kteří zatím mají ještě určité obavy. Ta poslední věta, která zde zazněla, je nesmírně důležitá ve Francii. Ano, skutečně v minulosti to, to byla opravdu, to byla šílená záležitost. Toto je v podstatě jedno z mála hmm, právních předpisů, které nikdo nespochybnil. Všichni si to vážíme, místní orgány, veřejné orgány, regionální orgány, soukromé eh, subjekty a myslím si, že s tím rovněž souhlasí, že byl to obrovský krok před, eh, pokud jde o rovno zacházení, transparentnost, ochranu jednak spotřebitele na jedné straně, ale zároveň orgánů politických, veřejných, administrativních, správních. My například v Německu nemáme takovou korupci ve vodohospodářství jako vy a vy máte takovou směrnici a přesto tam ta, ta korupce existuje. Ehm, Dobrá, Závěrem bych ráda poděkovala panu Žvénovi za ten drobný filozofický exkurs, ale myslím si, že srdce všech Evropanů eh, zde bylo potěšeno. Je dobré vždycky slyšet, že eh, musíme povstat proti eh, té záplavě evropských výroků a k tomuhle předpisu Eh, je překvapivé, že všichni francouzi eh, vlastně vítají ten předpis už před 20 lety. To vítali, protože to eh, pomohlo boji s korupcí. U nás samozřejmě v Německu takové to korupci nemáme, ale nemůžeme říct, že nemáme žádnou korupci při zadávání veřejných zakázek. Já znám celou řadu případů, kdy se dostali starostové a radní do vyšetřovací vazby a to docela nadlouho. Já jsem se právě eh, vrátila eh, z eh, mimořádného výboru na, ze Sicílie a tam samozřejmě korupce není žádné malé téma, abych tak řekla. I při tedy zadávání veřejných zakázek. Čili v řadě mě zemí i ve středu Evropy, nejenom na jihu, bychom mohli mít přínos z takovéhoto instrumentu jsem přerušena. Já vím, co myslíte, ale uh, korupce v některých uh, zemích uh, se zvýšila díky finanční krizi. A vždycky budou uh, tvoří lidé, kteří se budou pokoušet využít právní situaci a obcházet zákony. A když my pomůžeme přijít s jednoduchými, jasnými strukturami, tak si myslím, že právě to je úkol pro nás, pro Evropu. Vytvořit jasné struktury. Ještě k hlasování. Plánuje se, eh, pane Živane, jestli jsem to dobře přečetla, že se bude hlasovat 18. prosince. Takže hlasování o této důležité zprávě se všemi těmi kompromisy a důležitými eh, pozměňovacími návrhy. Já to zúraznuju jenom proto, že to je poslední eh, den, eh, co budou poslanci tady v Bruselu. A koordinátoři by měli všichni jasně vít, že nebude stačit, aby tady sedělo jenom nějakých 6 nebo 7 poslanců v výboru ale koordinátoři eh, musí opravdu zvážit bedlivě, pečlivě, že jestli tady bude dost lidí. Já tady budu. Není, já nemám problém, ale kdyby nás tady bylo tolik jako dnes, tak by to bylo uh, hodně užehavé u takovéhle velké záležitosti. Tolik tady živé nová zpráva. A teď poslední bod na dnešním pořadu jednání, ke kterému tady máme už pana zpravodaje a stínového zpravodaje, pana Engla, nebo nemáme je tady zatím, říká paní předsedkyně. A bude to dělat pan Švab. Tak stínový zpravodaj už tady je. A pan zpravodaj za sociální demokraty je na cestě. Už je tady pan Dijon, paní Riele. Takže si dáme opět přestávečku dvě minuty. Pan Tarabla je už na cestě. Um. liebe kolleginnen und kollegen liebe gäste liebe mitarbeiter milí hosté vážení spolupracovníci je to docela, docela jistě napínavé téma a velmi diskutabilní, ale eh, týká se to i nadcházejícího tématu, a sice bodu 7 a 8, ke kterých mám eh, zpravodaje pana Marka Tarabelu od sociální demokratu a týká se to zadávání veřejných zakázek. Pana Tarabelu, máte slovo. Merci. Madame la présidente. Děkuji za slovo, paní předsedající, milí kolegové, kolegyně. Jednání v této oblasti pokročila od minulého týdne. Politické skupiny debatovaly polovinu těch klastrů jednotlivých, um, například ten první, to jsou procesy, mm, nebo čtyřka například, ty už by měly být um, finalizovány, ale ještě tam máme trojku, osmičku, pětku, dvojku, to znamená ne ještě všechny. Pětka, osmička, desítka, my se devítce a desítce budeme ještě věnovat, čili pole působnosti, reciprocita, řízení, přístup malých a středně velkých podniků. Toto jsou témata, která jsou velice důležitá. Já si myslím, že je stávající eh, diskuse velice důležitá, abychom se podívali na stanoviska jednotlivých eh, jednotlivců, dalších skupin a my o tom budeme hovořit, myslím, ve čtvrtek ještě, nebo ve středu, myslím, že ve čtvrtek budeme mít stěnový zpravodajové další schůzku. Čili pokud je o jednotlivé klastry, jednotlivé okruhy, ti, o kterých už jsme hovořili mezi stinovými zpravodaji, například sedmička, to znamená procesní požadavky, zveřejňování, varianty, veřejné soutěže na určitý výkon a tak dále. Samozřejmě, že tam chceme posílit právní jistotu, pokud jde o varianty, které, aby Mm, to nebylo nějak defaultně povolováno, protože často to v podstatě znamená otevřené dveře v rozpočtové oblasti, bez hranic. Čili měli bychom zde, pokud tam budou nějaké varianty, tak by to mělo být zahrnuto do celé veřejné zakázky a nemělo by to být nějaké, nějaké velké náklady bez odůvodnění. Pokud jde o osmičku, řádné postupy, to si myslím, že je velice důležitá součást této směrnice. My finalizujeme tuto oblast, pokud jde o stanovisko Evropského parlamentu. Dále interní konflikty, to bychom měli ještě upřesnit, tak aby to bylo aplikovatelné, vykonatelné. Mm, to jsou teda finanční záležitosti spíše než nějaké sentimentální záležitosti. My sice ho, hodně hovořili, byly tam navrhovány mm, tyto věci v původním návrhu komise. Pro mě je ta transparentnost to si jistě pochopili, zásadní, zásadní pilíř celé této směrnice, především 18. článek, pokud jde o důvěrnost informací. Zde mám kompromisní návrh, který považuji za vyrovnaný tak, aby zadavatelé nemohli zveřejnit tyto informace, aby chránili eh, všechny subjekty, ale zároveň musí vzít v potaz možnost zveřejňování detailů této smlouvy, tak, aby zde byla transparentnost, aby jsme mohli kontrolovat zadávání veřejných zakázek. Čili ta pracovní metoda je opravdu otevřená. Od samotného počátku jsme se o to snažili se všemi stínovými zpravodaji, politickými skupinami a zároveň v podstatě se všemi kolegy, kteří připravují stanoviska ze sedmi ostatních výborů. Tato metoda pracovní, já si myslím, že je opravdu dobrá, snaží se určit tou vyrovnanou spolupráci. Přišli jsme s vyrovnanými pozměňovacími návrhy a některé ještě čekáme. Občas zde došlo k nedorozumění, ještě nebyli jsme schopni možná dosáhnout kompromisu, někdy to výsledkem bylo zklamání. Některé politické skupiny, například v 68. pokud jde o nějakou abnormálně nízkou nabídku, velice často právě ty nejnižší nabídky. My prostě musíme dávat veliký pozor v této oblasti, protože mm, tímto, mm, tímto způsobem tyto nabídky v podstatě představují určitý problém, pokud jde o zadávání veřejných zakázek. Hlavním cílem je dosáhnout účinnosti eh, veřejných zakázek. Pokud jde o procento v této oblasti, to, to, jsou, to jsou, mm, které stanovujeme, to je rovněž určitý nástroj, který by mohl umožnit bojovat proti dumpingu, pokud je o nejnižší nabídky. Asi nemůžeme úplně zrušit tuto oblast, ovšem já jsem trošku osamocen v této oblasti. Většina kolegů ostatních politických skupin prostě nechce eh, v této oblasti jednat, ehm, pokud je o nějaké procentuální stanovení. Dále je to čtyřka, to jsou nástroje, které umožní kontrolu v této oblasti veřejný zakázek. Já věnuji velikou pozornost zprávě, řízení. Jsem si vědom toho, že přes návrh komise v této oblasti nemáme zde nějaký orgán kontroly přesně definovaný. Je ovšem důležité, aby členské státy, které mm, nemají, řekněme, tyto orgány, aby je vytvořily a já si myslím, že s tím můžeme všichni souhlasit. Tam, kde již existují tyto orgány, abychom netvořili nějaké nové orgány, nové procedury a tak dále. Měli bychom bychom vzít v potaz federální státy, se dívám na paní předsedkyni, federální státy, které možná nemají nějaký národní orgán kontroly, ale nějaký federální orgán, mm, řekněme nějaký regionální orgán, u nás ve spolkových zemích a tak dále. To znamená, abychom netvořili orgány tam, kde už již existují, jenom tam, kde prostě zatím nejsou k dispozici, aby jsme umožnili určitý monitoring, aby se měli určitá data k dispozici, srovnávali určité údaje mezi jednotlivými členskými zeměmi. Pokud je o působnost a o definice, které, o kterých budeme dneska ještě hovořit, rád bych vás požádal o podporu 17 pozměňovacího návrhu, to je klastr okruh 8, umožnění přístupu, zjednodušení malým a středně velkým podnikům, pokud je o určitou možnost konzorcí, vytváření společných podniků, je to dobrá osvědčená praxe především v Itálii v této oblasti. To znamená, že v podstatě budou vystupovat jako jeden hospodářský subjekt, je to důležité pro malé a středně velké podniky, aby se dostali k těmto veřejným zakázkám, veřejným řízením, tak aby v podstatě, protože takový malý podnik například by neměl možnost přístupu v této oblasti. Myslím si, že je to dobrý nástroj pro malé a středně velké podniky máme zde už již dobré příklady na celoevropské úrovni. Pokud jde o spolupráci veřejný, veřejný sektor bez ohledu na, na mnoho pozměnacích návrhů, bylo zde Máme zde kompromisní návrh, který je mm, podle mě, který nebude obtížný, protože zde máme podobná stanoviska mm, s určitou volnost členských států v této oblasti, pokud je především zhledem na subsidiaritu, místní orgány, tak aby mohly reagovat například i pokud je o poskytování veřejných služeb, služeb v obecném hospodářském zájmu. Tam mají i členské státy výluční kompetenci. Proto například je zde eh, pro sociální oblastech výjimka, kterou požaduji, to je důležité a zároveň souhlasím s tím, co řekla komise, pokud je o eh, rozdělení na služby A a B, aby, to, aby jsme to zrušili a abychom zde měli eh, určitou zjednodušenou proceduru pro sociální služby. To znamená, tento postup by umožnil jednak transparentnost, ale zároveň určitou pružnost celého sektoru rozdělení na sektor A a B, to je mm, Myslím si, že bychom zde prostě neměli mít nějaký nekonečný seznam výjimek v této oblasti tak aby zde nedošlo k nějakému udělování arbitrálním způsobem. Pokud je o harmonizaci v této oblasti vnitřního trhu, myslím si, že bychom měli mít prostě společná pravidla. Milí kolegové, kolegyně, samozřejmě, že netrpělivosti čekám na vaše návrhy v této oblasti, na vaše dotazy, pokud je o tyto jednotlivé okruhy, o kterých jsem se zmínil, jistě Některé pro vás budou důležitější než jiné. Pos- mm, já si myslím, že těch posledních pět bychom měli dneska projednat až po desítku. Jistě se zaměříte na některé více, na některé méně, podle toho, jak tomu věnujete pozornost. Děkuji vám za pozornost, kterou jste věnovali mému příspěvku. Dank, Mark Děkuji Marku Tarabelovi. Za křesťanské demokraty teď bude hovořit pan eh, Šva, pan Engel. Za liberály tady nikdo není. Za zelené paní Riele a pan De Jong. EFD tady také nikdo není a ECR. A prosím. Takže teď pan Švab a potom paní Riele. Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve eh, bych eh, řekl, že tady je to podobné jako u těch eh, koncesí. Už dlouho se eh, to projednává na výboru. Pokud je o ty klastry, tak tady je to poněkud lépe zorganizované. Je to také eh, poněkud jednodušší strukturálně. Nejdříve bych řekl, že je důležité, abychom se zaměřili na ty věci, které pan Tarabela jmenoval. Jsem eh, překvapen, že pan Tarabela tak vyrovnaně zde hovoří o tady eh, o těch eh, veřejných službách a eh, i když v belgickém tisku to je úplně jinak. A za EPP je pro evropskou veřejnost něco takového není v pořádku, protože se musíme orientovat věcně. A, a ve skutečnosti to tak vypadá, že pan Parabela eh, nemluví pravdu v belgickém tisku, když tvrdí, že Evropská komise eh, chce sociální služby liberalizovat. To je eh, populismus. Je to před, před volbami bych to pochopil, ale teď to prostě je nepřijatelné, protože to nesouhlasí s návrhem komise a dokonce i kdyby pan Tarabela se svojí zprávou, která už je k dispozici, delší dobu eh, navrhl takové změny, tak by to bylo eh, zřejmé. A já z toho mám jediná, jediné, eh, jediný závěr. Chce zdiskretidovat tu směrnici. A k tomu frakce EPP není připravená, protože si myslíme, že v Evropě potřebujeme otevřené trhy, které přijímají všichni. A pak bude situace transparentní. A my chceme přispět k tomu, aby eh, tato, ta směrnice eh, prostě přispěla k tomu, eh, aby vyhrála nejlepší nabídka, ne vždycky nejlevnější. A samozřejmě, aby se tady uplatňovala zásada subtility, tak jak o tom teď hovořil pan zpravodaj. Aby to bylo méně byrokratické a aby tady mm, zadávající úřady měly co největší flexibilitu. To je cíl, to je naše hlavní linie. A tady náš zpravodaj pan Engel i já se s tím pouštíme do práce. E, navzdory veškeré, která jsi zazní, bych e, řekl, že e, na tomto základě můžeme debatovat. A já budu teď pokračovat francouzsky, protože bude hovořit také kolega mm, Eh, eh, naše frakce je ochotná udělat eh, ústupky v několika věcí, ale je tady několik věcí, přes které nemůžeme přejít. Nechceme, aby text byl odvrácen od hlavního cíle a aby nepřešel to, že v některých zemích nejsou respektována sociální práva. Naproti tomu jsme připraveni velice jasně vysvětlit, že všichni. Naproti tomu jsme připraveni velice jasně vysvětlit, že všichni eh, hospodářské subjekty eh, mají respektovat sociální eh, práva v těch zemích, kde působí, když to ovšem není v konfliktu s jinými právními předpisy v Evropě, konkrétně se směrnicí o detašovaných pracovnicích. Před hlasováním zbývá velmi málo času a náš kolega, pan Engel, eh, žádá zpravodaje, aby předložil kompromisy, které by umožnily eh, souhlas většiny. V této eh, fázi kompromisy jsou velice omezené z hlediska ústupků ze strany socialistů. Je to v zájmu všech, protože nebude-li kompromis, budeme muset eh, u mnoha eh, pozměňovacích eh, návrhů reagovat dalšími pozměňovacími návrhy. V klastru 8 a v klastru 9 je to, myslím, docela jasné. Ve článku 15, a to se týká toho, co mi tady zadal kolega Engel, abych zde přednesl, jako frakce EPP podporujeme formulaci, která by byla v souladu se směrnicí o vysílání pracovníků, s rozhodnutím eh, soudu a s dohodou o eh, státních zakázkách. A eh, to by i znělo, a dovolíte-li, tentokrát to přečtu a už to bude v angličtině. Ale řeknu to pěkně pomalu. Ekonomické hospodářské subjekty musí, uh, musí respektovat environmentální, sociální legislativu, která platí v této pracovní oblasti, pokud jde o veškeré um, dodávky, tak jak je to stanoveno v národní legislativě i evropské legislativě, tak jak je to komparativní s ostatními legislativami a zároveň eh, v kolektivních smlouvách, eh, které jsou respektovány v rámci evropského práva a zároveň veškerých eh, mezinárodních dohovorech, které jsou stanoveny v příloze 11. To se liší od, tím, od toho, co navrhoval kolega Tarabela. A sice, že to nestačí, aby o tom rozhodl už soud a abychom se nevázali na eh, soulad s evropským právem. To se těžko vysvětluje ale mm, i v stávající eh, obtížné evropské situaci, ale myslím si, že teď je to vhodné. Potom u devítky, tam u vládnutí, tam eh, si myslím, že bychom měli se přiblížit k nějakému rozumnějšímu Eh, řešením. Už jsem dříve eh, říkal, že naše frakce nechce vytvořit nějaký velký kolos, který by eh, přejal plně funkci veřejného dozoru, ale, jak říkal kolega Tarabela, je tady celá řada členských států, kteří, které používají různé informační kanály a mm, komise by měla dostat alespoň přes jeden informační kanál e, kompletní přehled o e, zakázkách. Ty úřady by si měly prostě e, na to zvyknout, nemělo by to být příliš byrokratické, ale určitě by měl vzniknout nějaký přehled. Já si myslím, paní předsedkyně, že k desítce jsme se vlastně nedostali ještě úplně, takže teď bych se měl odmlčet a, a jsem opravdu zvědavý na to, co nám řeknou další kolegové. Děkuji. Než dám eh, slovo paní Říle, tak bych chtěla poprosit pana Švába, aby eh, předložil eh, byru, tady předsednictvu tady text pana Engela a potom ho eh, tedy eh, můžeme předat eh, dalším stínovým zpravodajům a panu Tarabelovi, tak aby si mohli zamyslet nad tím návrh, návrhem, tak jak jsme to dělali u panem, pana Koferatyho, paní Rýle. A také pan Krojcman si to pak vyslechne a bude to jednoduché. Já děkuji panu zpravodaji za dobrou spolupráci a musím říct, že mám velký problém, ale na výboru jsme jednou eh, diskutovali o tom, že u eh, zadávání veřejných zakázek eh, je problém, že je čím dál tím složitější. Není to jenom dáno evropskou legislativou, ale i tím, jak se to implementuje ve členských státech a také výkladem soudu. Musíme tedy říci, že zadávání veřejných zakázek je velice složité a my jsme to chtěli celé odbyrokratizovat, zjednodušit a spružnit. Musím říci, že eh, o tom jsme se tady zatím ještě vůbec nebavili. Bavili jsme se o spoustě podrobností eh, na zasedání eh, stínových zpravodajů, ale tyhle věci, které potom rozhodnou o tom, jestli to já doporučím naší frakci nebo ne, tak tyto rozhodující otázky jsme si zatím nevyjasnili. A já vám to budu ilustrovat na jedné věci. Můžeme eh, samozřejmě eh, říci, eh, že tam škrtneme tu nejlevnější nabídku nebo nejnižší náklady. To ano. Ale potom nedonutíme veřejného zadavatele, aby zvolil kvalitativně nejlepší nabídku, pokud nevytvoříme právní jistotu a pokud veřejnému zadavateli nevytvoříme situaci, kdy bez strachu se soudních rozsudků bude moci rozhodovat. Já si myslím, že zadávání veřejných zakázek probíhá často, takže se zvolí nejlevnější, protože uh, oni se bolí, bojí to jinak obhajovat před soudem. Prostě uh, obhajuje se to uh, právní jistotou. To znamená, právní jistota je tady poměrně rozhodující otázka. A uh, v této legislativě tady používáme neurčité termíny, které potom vykládá Evropský soudní dvůr. To je eh, velký problém, který tady mám. Potřebujeme jasné definice, jasné termíny, jasné pojmy, protože jinak eh, celá tahle eh, revize vyjde na prázdno. A ještě jedna věc. Komise zde také hovořila o takzvaných službách B a já si myslím, že působnost této směrnice by měla být rozšířena. A otázkou je tedy, jestli to tak má být, protože chceme větší flexibilitu. Čili nechápu, eh, jestli tyto směrnice, pardon, pardon jestli tyto služby typu AOB eh, jsou ehm, eh, tady opravdu ehm, vhodně zmíněné, protože to jsou služby většinou lokálně poskytované. Ovšem potom se podívejte také na právní služby. Chcete zcela vážně říci, že když jedna obec chce zažalovat nějakou eh, firmu, tak to musí udělat celoevropsky. To nedává vůbec žádný smysl. Takže já si myslím, že tady pořád potřebujeme eh, rozdělovat typy eh, služeb A a B. Musí to být opravdu lehčí režim, tak, aby se všechno řádně tedy zveřejnilo, aby se potom mohl zvolit ten jednodušší eh, režim. Tu flexibilitu opravdu potřebujeme. potřebujeme. Potom k těm variantám, to jsem úplně nepochopila, co jste říkal na začátku. Já si myslím, že malé a střední podniky pořád zdůrazňují, jak je důležité, aby byly možné varianty. O tom budeme muset ještě diskutovat. Nebo o tom budeme alespoň hlasovat. Já si myslím, že tím se to nestíží. A potom poslední věc kolektivní dohody. Tam nesouhlasím s panem Švábem. Nejde jenom o EU, ale i o země jako Norsko nebo Švýcarsko. Ehm, celé ministerstvo e, práce e, z Norska u mě bylo e, minulý týden ve Štrasburku a ty, oni jsou znepokojeni tím, že tohle budou muset nakonec prosazovat a že nemají možnost regulovat tarifní dohody. A vy říkáte eh, univerzálně platné. Já vím, že je tady eh, eh, rozsudek Rifford, ale my jsme ho také kritizovali. To znamená, že musíme legislativu podle toho upravit. Nebo nemůžeme to, a naopak to nemůžeme formulovat nějak volněji. Musíme si nechat možnost, abychom mohli revidovat směrnici o vyslání pracovníků. To si vlastně parlament přál, aby se ta směrnice eh, revidovalo a, a aby bylo jasné, protože ono jsou členské státy, které eh, ty pracovní podmínky a eh, platy jejich regulují zákonem, jinde tarifními smlouvami. Musíme tedy nalézt formulaci, která poskytuje prostor i skandinávským státům nebo Norsku ponechat si jejich stávající systém k tomu tady eh, panuje velký souhlas k té poslední věci. Pan eh, Kreuzmann. Děkuji, paní předsedkyně. Ať už jde o to zjednodušení, já mám určité pochybnosti. Zadávání veřejných zakázek by mělo být otevřené. Čím eh, méně mm, regulujeme, tím větší nejistota tady je. Ale nemůžeme zase všechno upravit regulačně. Máme tady eh, nabídky eh, řešení, eh, které mohou se od zadání odchylovat a jsou nakonec výhodnější. Podívejte se, já si pamatuju na jedno výběrové řízení, mělo to být nějaká kanalizace, která povede, která povede hned podél domu. Všichni to nabídli a řekli, OK. Někdo ovšem potom řekl, uděláme kanál uprostřed a bude to mnohem výhodnější. A co potom uděláte? Eh, oni jsou inovativnější. Eh, musíte eh, i těm inovativním dávat možnost soutěžit. Ovšem, když je někdo inovativní a nemá žádný, ehm, žádný, žádnou výhodu, no tak čemu to je? Přesně, paní Fíle. Musíme ji nechávat ehm, prostor, protože chceme to nejlepší ve výběrovém řízení a proto musíme mu dávat šanci pokud jde o časové omezení rámcových smluv nebo dohod. Dobře, ale musí to dávat smysl. Čtyři roky, to je moc krátké. E, spíše bych byl pro nějakých šest let. Potom elektronické dražby. Ty musí být možné, ale jsou také věci, e, kde jsou nevhodné. Prostě. A proto se, paní Rýle, bojím, že když to správně nenastavíme, tak podívejte se, železnice pořád chtějí vypisovat, eh, eh, obce chtějí zase eh, interně si něco zařizovat, ale jsou případy, které jsou také veřejné, kde něco patří federaci a ta také si to chce zařizovat. Takže ono to nebude jednoduché. Proto tady nenajdeme vždycky nějaké univerzální řešení. Bude se muset vždycky konkrétně rozhodovat. A potom ty nejlevnější nabídky u standardních výrobků, tam je to poměrně jednoduché. Jinak si myslím, eh, že to německé řešení vůbec eh, není eh, to nejhorší. Nemusíte vybírat vždycky nejjednodušší nabídku. U celého toho tématu potřebujeme maximální transparentnost. Velkou transparentnost při veřejných zakázkách, aby nabízející i poptávající věděli, na čem jsou a proto si myslím, že je třeba eh, do toho eh, dát všechno a pokrýt všechny sektory, od sociálního přes životního prostředí a tak dále. Protože ono eh, samozřejmě by to vedlo jinak k tomu, že by se zadávaly zakázky, které nebudou úplně čisté, protože pak se bude vážit něco individuálně, co neví ten ostatní. Neví ti ostatní. Takže eh, my potřebujeme opravdu transparentnost. Máme tady eh, menší eh, losování, větší losování. No podívejte se, to je možné, ale musíme to mít dobře odůvodněné. Pokud to chceme udělat, to menší řízení, tak to musí být možné, ale se vší transparentností, když se to bude dělat ve velkém, tak někdy je to samozřejmě také třeba, ano. A Vždycky je třeba zajistit transparentnost, aby se vědělo, proč byla daná zakázka udělena. Já bych se mohl dotknout ještě nějakých podrobností, i jako e, jsou služby AOB. To e, opravdu mm, tam to, e, se to, je, je to díky tomu celé složitější, než to chceme zjednodušit a tady je to díky tomu složitější. No tak prostě musíme se zamyslet nad tím, jestli nebudeme schopni se dohodnout, vyjednáváme. Ono to eh, je všechno eh, není nejednoduché, nesnadné. Pane kolego, teda bylo, měli bychom se o to pokusit. Všichni by možná mohli odložit kousek ideologie v zájmu věci a hovořit eh, spíše o praxi. Já bych řekl, že až tohle všechno dosáhneme, tak to můžeme zjednodušit. Protože nezjednodušíme to malým a středním podnikům Pořád eh, hovoříme o podpoře malých a středních podniků. Eh, když má velký podnik, velký štáb ze eh, stovkou právníků a lidí, kteří vědí, jak to chodí, tak to se mu to dostávají veřejné zakázky. Oni to chápou a potom můžou podávat dobré nabídky, ale malé a střední podniky nemají stovky lidí. A těm bychom to měli zjednodušit, aby také měli šance. Děkuji. Děkuji, pane Krojcmane. Za ECR? Nikdo? Takže uh, Denis de Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Dě- děkuji vám. Také eh, poděkovat. Ontzettend veel te vertrouwen heeft. Over het algemeen zijn we als... Ehm, Já eh, s tím souhlasím, co zde zaznělo, eh, co říkal Andreas Schwab o tom eh, neklidu, který vznikl po eh, představení toho, že by se to mohlo týkat i sociálních služeb nebo sociálního zabezpečení. U nás by to opravdu způsobilo velký problém, jak bychom to upravili. I když jsme to vlastně nechtěli upravovat. Ale to je škoda. Takže já souhlasím s tím, co, o čem jste tady hovořil. Dvě věci jsou velice důležité pro naši frakci. Za prvé, aby to bylo eh, zjednodušené a za druhé, aby státní zpráva eh, nebo úřady, aby mohly eh, tedy účinně vykonávat svoji politiku. A to už tady vlastně říkala paní Rýle, aby prostě nemuseli přejímat soudní rozhodnutí. Protože v praxi se tohle eh, hodně kritizuje. Ale prostě potom je tady také ta jednoduchost. Často eh, tady o tom hovořili řečníci. Eh, ty překážky, ty zásadní Prahy jsou velké. Podívejte se, v čem je konkurence v Evropě a kde není. A já si myslím, že místní a regionální úřady dělají eh, spoustu eh, věcí, které by neměly dělat a nevede to ke konkurenci. A pokud jde o to zjednodušování, tak si myslím, že je tady eh, stále větší schoda na tom, že státy, respektive jejich úřady, nechtějí eh, si nechat předepisovat, na tom, eh, předepisovat to, jak se mají zorganizovat. Takže eh, odmítají takovýhle micromanagement. Potom jsou tady další věci, jako je například informátoři, kteří upozorňují na nepravosti při veřejných zakázkách a mm, další věci. Eh, tady mám podobné eh, obavy jako ehm, Heidi eh, Riele. Definice pojmů a celkový výsledek. Já si myslím, že tohle je nutné, je to nesmírně gigantická věc, je to velké téma, ale musíme se zamyslet nad tím, jestli tohle je to, co jsme chtěli a to, co je tak jednoznačné, abychom opravdu přispěli nějak ke zlepšení legislativy. Eh, I dále se tedy budeme eh, zabývat konkrétními eh, detaily a já mám tedy naději, že nakonec postoupíme lepším směrem, ale zatím se nám to ještě nepodařilo. Děkuji. Dankeschön und jetzt geht die Runde an. Děkuji a teď pokračujeme s dalšími poslanci, kteří chtěli hovořit. A teď tady mám tři tedy přihlášky do debaty. Pan Baldazáre, pan Živen a paní Vele. Pan Baldazáre. Grazie, presidente. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, také já bych chtěl poděkovat eh, zpravodaji panu Tarabelovi za obrovskou práci, kterou odvedl a za cíle, které se stanovil. Chtěl bych abychom si něco uvědomili, Andreas. Jednu věc si musíme uvědomit. Nejde o směrnici o veřejných zakázkách pro Švédsko, Německo, Lucembursko. Toto je směrnice pro všech 27 členských států EU. Eh, každá země má svá specifika, své kritické body, své výhody i své nedostatky, svá slabá místa. Co je tedy cílem, který jsme si stanovili při eh, práci na této směrnici? Cílem je konečně vytvořit rámec pro veřejné zakázky, které zajistí naprostou eh, transparentnost ve všech prostředích, kde jsou všude svá slabiny. Z celé řady důvodů. E, někteří e, raději e, zvýhodňují své postupy a podobně. Je tady celá řada nesrovnalostí. Chceme podpořit konkurenční prostředí. Chceme vytvořit princip rovného zacházení při výběrových řízeních. To je jasné. Přejeme si, aby taková výběrová řízení byla kvalitní, aby pak výsledky byly kvalitní a chceme odměňovat zdravé podniky v Evropě. Ty, které dobře platí své dělníky, které respektují sociální kritéria, environmentální kritéria a platí daně. To je, nebo co pak si naopak přejeme eh, mít eh, jakousi eh, škálu různých podmínek v EU. Já myslím, že jsme si svěřili jiný úkol. Eh, úkol, že Eh, nemůžeme říci, že problémy nesrovnalosti či nelegální postupy jsou specificky eh, vyloučeny z všech zemí a existují pouze v Itálii. Ne, chceme-li vybrat mezi podniky. Podnik máme na jedné straně, který respektuje své právní, pracovníky a na druhé straně podniky, které nerespektují své pracovníky, postupují nekalou eh, konkurencí a podobně. A pravda je, že to také existuje Eh, nejde jen o eh, mafiozní organizace, jsou i prostě podniky, které jen tak trošku porušují eh, pra, právo. Jistě veřejné zakázky, výběrová řízení nejsou stejná v Rumunsku a nejsou stejná v Německu. My musíme vytvořit rámec pro veřejné orgány. Já se odkazuji na článek 69. Tento článek se týká těch eh, mimořádně nízkých nabídek. To jsou nabídky, které jsou třeba o 30% nižší než průměr ostatních nabídek. Jak, eh, klaďme si tu otázku, jak může ten podnik dodržet eh, podmínky, když je o 30% levnější než průměr? Mm, to Mm, máme to ponechat pouze na úvaze zadavatele a veřejného orgánu. Eh, ten eh, zadavatel eh, může někdy zvažovat spíše zájmy podniku než zájmy veřejné. Chceme-li mít opravdu transparentnost, konkurenci, správné postupy, rovné zacházení, pak musíme si udělat pořádek sami doma. To se týká eh, bodu 68. Eh, to je to kritérium nejnižších nákladů. Já jsem byl, eh, pracoval jako advokát a pracovní právo bylo mou specialitou, i správní právo, takže já se v tom trochu vyznám. Nejnižší cena, to je jednoduché. Eh, stačí prostě mít 15 eh, eh, pracovníků zaměstnaných na černo, kteří prostě jen někam zmizí, když přijde inspektor. A pak můžete začít nabízet nejnižší cenu. Nebo prostě za 6 měsíců už nejsou stejné podmínky, protože se zvýší cena ropy nebo se zvýší cena jiného materiálu a podobně. Jestliže se nebudeme snažit korigovat ty drobné dysfunkce, a co, se, co potom dokážeme? Pan Tarabela je socialista, tomu jistě leží na srdci. Možná určitá schovývavost k environmentálním eh, aspektům. Ale co je v jádru této směrnice? Zajistit transparentnost a eh, zajistit spravedlivé podmínky eh, konsorcia či združení podniků, alternativní nabídky, alternativní výběrová řízení. Eh, všechno, všechno je možné, všechno si lze představit. Eh, také určitý orgán dozoru. Ano, i to si umím představit. Představme si německý podnik, který chce pracovat v Bulharsku. Samozřejmě bude tady tendence eh, zvýhodnit určité situaci. Na koho se obrátí podnik, kde bude-li směrnice plně respektována? pak určitě se obrátí na soud, protože nebude jiný orgán, kam bude možné se obrátit a kde se bude možné odvolat eh, výběrová řízení podle evropských principů, které platí stejně v Itálii, v Bulharsku i v Německu, umožňují pak se odvolat a dovolat svých eh, podmínek. A co udělá potom ten orgán? Eh, má zasáhnout nebo nemá zasáhnout? Jestliže opravdu chceme Eh, přes všechny rozdíly a odlišnosti, jestliže chceme pokročit před této věci a soustředit se na všechny ty aspekty, které jsem vyjmenoval, pak opravdu budeme moci vytvořit skutečnou regulaci eh, veřejných zakázek a bude to v zájmu všech, eh, tím spíše, že prožíváme hospodářskou krizi. Uh, Herr Baldessare. Pan Baldessare, prosím. Já, já jsem vás viděla. A předpokládám, že jste chtěl hovořit eh, přímo k té věci. Souhlasí s tím ostatní? No, paní Rile, prosím. Já bych poukázala na to, že tady máme směrnici o právních prostředcích a eh, to tady pořád zapadá v té eh, debatě. Čili tam jsme vytvořili ochranu pro zadávání a pokud tohle to nefunguje ve členských státech, tak musíme reformovat právě tento, tu, tuto soudní výpomoc. Čili tady jde o Eh, tyto právní eh, prostředky. Že transparentnost je jedna věc. A druhá věc je, aby ta kritéria byla eh, také kvantifikovatelná. Když hovořím o kvantifikovatelných kritériích, tak to může soudní dvůr také přeskoumat a já si to můžu jako zadavatel ob, obhájit, protože je to vypočítatelné. Dobře, takže směrnice o právních prostředcích, tam to si ještě všichni pamatujeme. Eh, kolega Tuván, myslím, eh, za to tehdy povídal, že? Jedno hlasně jsme eh, proto byli, to byl velmi důležitý zákon. Dobrá, pan Žovan. Děkuji, paní předsedkyně. Dvě, tři témata já eh, soucítím s zpravodajem, protože si dovedu představit, eh, jaké to je ze hlediska zpravodaje. Mám to druhé téma, o kterém, jak víte, eh, a je tomu věnována řada týdnů. Takže paní předsedkyně, paní zpravodaje, nejdříve otázka spolupráce veřejnoprávní, veřejnoprávní. Tady se nepouštím do velkých podrobností, ale myslím, že evidentně je to stojí za úvahu. Je tady otázka 80 eh, nebo 90 činnosti. To je činnost, slovo činnost, to je velice vágní. Co to znamená? Znamená to třeba počet jídel podávaných eh, ve školní jídelně, v závodní jídelně, nebo je to množství eh, nafty spotřebované při převozu chleba z pekárny jinam? Můžeme říci, že to by to mohlo být 90 obratu. To bylo navrženo v Eh, směrnici o koncesích. Dále článek 11 eh, spolupráce veřejnoprávní veřejnoprávní. To je diskuse, kterou jsme vedli o, před chvílí o tom interním řízení in-house. To zůstává pořád ve stejné logice věcí. Mně se zdá, že by tady bylo vhodné vložit ještě jeden článek, který by jasně eh, a evidentně stanovoval, jednoznačně stanovoval ten přenos Eh, pravomocí od místního orgánu k jinému orgánu bez eh, zapojení eh, soukromého subjektu. Tak, jak je to tam formulováno, ehm, to není jasné. Proto jsem navrhl pozměňovací návrh 172, aby to bylo jasnější. Dále bod, který se týká reciprocity 12, něco 1302. To jsou pozněvací návrhy, které se týkají reciprocity. Já si myslím, že nechceme-li, aby veškeré eh, veřejné zakázky byly předány za 20 let eh, čínským podnikatelům, pak musíme najít určité právní body, které nám umožní bránit se. A to, co bylo navrženo, eh, v návrhu 1302 eh, a 1298. To je taková náhražka, taková substituce eh, pro eh, nařízení o reciprocitě, které to není, není to moc evidentní. A třetí bod, i když tady si myslím, že to asi není správný klastr, ale již se na to narazilo, a to je otázka vyloučení podniků které byly eh, odsouzeny za sociální či environmentální prohřešky. No, filozoficky za to proč ne, ale já bych byl rád, abychom si byli jisti, že opravdu jde o mm, právo platné odsouzení, nikoli pouze odsouzení někde v tisku. Eh, někdy se tyto věci směšují. A mm, další komplexní e, složitá situace. Představme si, že podnik bude odsouzen v Římě za to, že ceřiná společnost nebo nějaká místní pobočka e, trošku někde něco porušila e, v pracovním právu a podnik bude odsouzen. Znamená to, že takový podnik do nekonečna na věky věku musí být vyloučen ze všech veřejných zakázek. Hovoří se třeba ve Francii o firmě IKEA. Všichni známe IKEA, všichni máme nábytek z IKEA Všichni to známe. A firma IKEA eh, je ve Francii stíhána za to, že porušila eh, pracovní právo. Já nevím, jestli nakonec budou odsouzeni či nikoli. Eh, Stále to ještě v běhu, ale představme si, že budou odsouzeni, eh, protože jeden obchod v Paříži trošku mm, osobitě interpretoval právní eh, aspekty v oblasti pracovního práva. Znamená to, že IKEA bude vyloučena všude a ze všeho? No je to velmi složité. Teoreticky souhlasíme, ale v praxi pozor, ať nevytvoříme něco, co bude vlastně tématem, které se obrátí proti nám, nebude to použitelné a to by bylo škoda eh, proti všeobecnému zájmu. Děkuji. So, eh, liebe Kollegen, wir haben ja ein Dobrá, milí kolegové, máme tady eh, živou diskusi, kterou z časových důvodů nemusíme omezovat, protože oficiálně máme čas až do půl sedmé. Ale samozřejmě chci dát také slovo komisi a závěrem a panu Tarabelovi. Takže ještě tady máme eh, dvě a tři přihlášky do debaty. Nejdříve tady mám tedy sebe, potom eh, Catherine Estair a potom eh, pana Švaba. Já jsem chtěla zmínit tři krátké věci, které mi vyplynuly z té dosavadní debaty. Za prvé jsou tady ta velice sporná debatovaná kritéria. Já už jsem při jiných příležitostech řekla, že teď nazral čas eh, ta kritéria eh, nazvat také politicky a strategickými kritérii. To jsme neudělali před sedmi lety, protože to tehdy nebylo na pořadu dne a nebylo to tak prizantní. V tuto chvíli je celá eh, řada národních i regionálních legislativních předpisů, které stanoví určitá kritéria například u nás v Německu. A my také víme od pana Barniera, že hovoří o strategických kritériích, jako jsou inovace nebo ekologických kritériích, a že je považuje za eh, naprosto v pořádku. Pokud jde u eh, tarife, o, o tarify a hm, tarifní věrnost, tak eh, v Německu například často hovoříme o tom, co se všude jako přijímá celostátně. Já jsem proto, aby to bylo závazné. Myslím si, že i kolegové eh, to takhle vnímají. U všech těch ostatních věcí, čím víc jich je, čím víc je kritérií, tím eh, jsou nepřehlednější a celkově se to komplikuje. Ale přesto bych to nenechala padnout. Já jsem osobně proto, a není proto celá moje fakce třeba, eh, stanovit je jako doporučení a na místě, na nějakém rokování, aby to nestaroval jenom starosta, ale eh, například starosta za zastupiteli nebo na mm, nějakém veřejném schromáždění, aby eh, se prostě řeklo, eh, pro jakou zakázku budou vhodná která kritéria a jaká. A potom, aby se to tam všechno napsalo do toho řízení, aby všichni věděli, že když někdo nabídne něco inovativního, tak eh, může také vyhrát. Já si myslím, že to není tak, eh, takový problém s tou cenou. Jinde už eh, není problém, když se řekne, nebereme tu nejlevnější nabídku, ale tu, která je například trvalá nejudržitelnější. To jsou drobné věci, místní, a už to docela dobře funguje. Ale ty evropské věci, to jsou zásadní rozsáhlé zakázky, Eh, tadyhle samozřejmě 500 tisíc až 5 milionů, to je něco jiného. Potom, eh, takže udělíme kritéria, ale eh, možná ne povinně jako kompromis. Poslední věc v reakci na to, co říkal pan Baltazáre a další další kolegové. Jak říkám, já jsem zrovna přijel s výborem ze Sicílie a tamní eh, starostové i státní zástupce i občané nám říkali, že si myslí, že by bylo velice dobré, kdybychom je udělali něco jako certifikaci proti mafii. Já jsem říkal, no tak naštěstí mafie není ve všech zemích Evropské unie a máme tady něco takového podobného, eh, nebo nemáme tady nic takového. Mark byla, by možná něco mohl navrhnout, nebo by to, pardon, mohl vysvětlit. Když Eh, je nějaká firma trestně postižitelná nebo postižená, tak by mohla být vyloučena. A eh, o jaké eh, tedy trestné činy se jedná? Možná, že byste na to mohli říct třeba příští týden. Tolik tedy k mým otázkám a teď Kathleen Steyer. Thank you, madam. Děkuji za slovo, paní předsedající. Ráda bych poděkovala zpravodajství, novým zpravodajům já si myslím, že nyní bude mít schůzku pouze pro stěnové zpravodaje, ne pro všechny, kteří se o to zajímají. Tak jsem chtěla ještě záležitost mest, k tomu dá, to je věc, která se týká většiny Velké Británie, to je spíše otázka na komisi. Já jsem to správně pochopila, je, že to může být začleněno do jednotlivých kontraktů u nás ve Velké Británii, my to, ti, kteří to podporujeme, my v podstatě nechceme, aby to bylo součástí nějakého nějaké právního spochybnění, pokud nějaký místní orgán se rozhodne to mít jakožto doložku v této smlouvě ve Velké Británii. Je to trochu taková um, kontroverzní záležitost, to znamená vlastně mm, to minimum životní, eh, to je věc, za kterou bojujeme Velké Británii, prostě bychom chtěli, aby to se byla muž, aby tato možnost nebyla. Pokud vím, tak v roce 2009 mm, když komise reagovala na otázku parlamentu, řekla, že v podstatě je to právně v pořádku, aby to teda byla součást kontraktu nebo řekněme nějakého kontraktu pro eh, veře, v oblasti veřejných zakázek. Čili toto je věc, která je důležitá pro nás. Já nebudu mm, na této schůzce s jinou zpravodajů přítomna, proto bych chtěla vědět, jak to vypadá v těchto procesech. Děkujeme, pan Šváb. Paní předsedkyně, já jsem chtěla hovořit Eh, přesně o tom, co, eh, čeho se dotkla paní eh, Stáler. To je ten rozsudek Rifford a také bych jsem chtěl reagovat na paní Líle. Je tady jedna věcná, jasná věc. Já si myslím, že nesmí být přípustné, aby chom dostali celou řadu různých platů, ale prostě, aby šlo o konkrétní pravidla, o takovou tarifní smlouvu pro, dané, eh, pro danou zemi. A aby eh, prostě tam byla nějaká takováhle konstrukce. Ale já bych byl opravdu eh, rád, kdybyste chtěla naznačit, že nechcete úplně zatlačit nebo zničit to rozhodnutí Rufert. Dobrá, dobrá. Tak to se úplně shodneme. A teď už je tady jenom otázka, jak to legislativně co nejlépe vystihnout. Mohli bychom například eh, eh, dát něco ke směrnici o vyslání pracovníků, protože tam je něco, jak se to nakonec bude dělat. 3.8. Eh, tu bychom tam mohli upravit. A já si myslím, že různé mm, úpravy v té směrnici, v té směrnici, nebo jiné úpravy v té směrnici by nedávaly smysl. Za druhé, Spolu s kolegou Englem jsme eh, předložili návrh, abychom tam eh, nechali ty služby AOB. Takže kdo se chce připojit k těm eh, argumentům pana Tarabely a paní Rýle, že tam musíme zachovat větší flexibilitu, která tam už byla v minulosti, tak docela jistě může pochopit tento návrh. Pokud jde o ty právní služby, tak samozřejmě ano ale jsou i jiné služby, například je tady ochrana před eh, katastrofami, eh, zejména v zemích jako eh, Itálie, pane kolego, kde se něco takového organizuje polovojensky, v jiných zemích je to poloprivátně, tak myslím si, že tady bychom měli vytvořit rovné podmínky. Potom kolega Baltazáre. Myslím, že správně poukázal na to, že bychom neměli mít jednu směrnici pro konkrétní zemi, ale pro celou Evropskou unii. A proto bychom měli ehm, potřebovali určitý informační eh, tok, například článek 84 a je to třeba zařídit tedy nějak nebyrokraticky. A měli bychom se shodnout na tom, že nakonec opravdu dostanou eh, tu zakázku ti nejlepší. Ty nejlepší nabídky. Řečník hovoří mimo mikrofon. A myslím si, že to říkal pan kolega z Itálie, víceméně. Myslím si, paní předsedkyně, a to je poslední věc, kterou řeknu, že jsme teď poměrně mm, těsně před hlasováním a je tady ještě hodně práce na jednotlivých formulacích a byl bych proto rád, kdyby eh, pan zpravodaj, po případě jeho kolegové, opravdu eh, tomu eh, dali hodně energie, abych mm, to hlasování nakonec proběhlo zcela harmonicky. Děkuji. Dobrá, říká paní předsedkyně. Teď mám na seznamu komisi. Prosím. Euh, Děkuji za slovo. Frau Paola Zanetti, bitte schön. Merci. Euh, je veux faire trois... Děkuji za slovo. Jestli dovolíte tři body velice rychle, pokud je o službě. Ten základní koncept bych zde ráda zdůraznila, který občas ztrácíme se zřetel, pokud je o služby. A služby B. Pro tuto směrnici, stávající směrnice, nebo teda ten návrh budoucí směrnice, služby nejsou pokryty touto směrnici pokud jde o jejich typ. To znamená, mm, to, co je pro nás důležité. Není teda typ těch služeb, ale organizace těchto služeb, ta modalita, ta organizace, kterou si členský stát může svobodně zvolit, nebo zadavatel, to znamená, jakým způsobem zorganizuje služby, pokud je to organizováno jakožto veřejná zakázka, to znamená externím způsobem, hospodářskému subjektu je to zadáno za určitou odměnu, tak v tom případě to vyplývá, tato služba, která je pokryta touto směrnicí, může to být ve stávajícím typu, ať už je to služba A nebo služba B, nebo tak, jak je to v tom návrhu směrnice, může to být eh, prostě nějaká služba, jakákoliv služba, buď všechny služby, nebo ta, která je v eh, anexu v příloze 16, řekněme nějaká sociální služba nebo hygienické záležitosti, sanitární záležitosti. To znamená, je to pokryto směrnicí, pokud je to organizováno v rámci veřejné zakázky, pokud je to naopak nějaká služba, která je organizována nějakým jiným způsobem, je zadána nějak, na základě legislativy nebo in-house, interním způsobem, řídí sam zadavatel, tak to v podstatě není pokrytou touto směrnici bez ohledu na to, zda je to služba A nebo B, stávající služba, nebo ta, která je v návrhu eh, této směrnice v příloze 16 toto jsem chtěla zdůraznit, protože často zapomínáme na toto výchozí stanovisko v diskusi o službách A a B. To znamená, že potenciálně jsou všechny pokryty touto směrnici, pouze jde ale o ten způsob realizace, který rozhoduje o tom, zda se bude aplikovat tato směrnice, máme zde. To znamená, tam v podstatě jde pouze o ten typ, který využíváme, pokud teda to skutečně jsou služby, které jsou poskytovány v rámci veřejné zakázky. To je první věc. Druhá věc, pokud jde o zprávu, mnoho práce v této oblasti na radě a i na komisi, kdy jsme připravovali tento návrh, se snažilo o ta nejlepší pravidla, o jejich nejlepší definice. Všem je důležité, aby to byla aplikována pravidla. A no, my samozřejmě vidíme, že bohužel nejsou dostatečně aplikována. V podstatě je zde chybovost, která je opravdu zásadním faktorem, penalizujícím faktorem, pokud jde především možnost absorbování, plnění strukturálních fondů. Tomu věnuje komise velikou pozornost, pokud jde o zprávu v této oblasti to nám leží na srdci, struktury, orgány, organizace a tak dále, je jasné, že je na členských státech, aby si stanovili podle svého nejlepšího vědomí, svědomí, jaký způsobem budou řídit celou záležitost. My si myslíme, že je nesmírně důležité, aby jsme zde měli definovány úkoly, konkrétní úkoly, které musí být Eh, prováděny, určité verifikační postupy a tak dále, ověřování, tak abychom bojovali proti podvodům, korupci a tak dále, ostatním fenoménům tohoto charakteru a zároveň bychom zajistili správné aplikování těchto pravidel. A poslední bod, kterému bych se ráda věnovala, to je harmonogram časový. My nyní dneska vlastně kon, končí práci pracovní skupina na radě, pokud jde o veřejné zakázky. Měla by to být poslední schůzka, která se zabývá tímto textem klasické směrnice, ten konsolidovaný text směrnice. A příští týden už by měla proběhnout schůzka, pro, mm, která se bude věnovat speciálním sektorům, které pokrývá tato směrnice na Koreperu to proběhne 21. listopadu a tam pravděpodobně budeme mít už mandát alespoň pro tu klasickou směrnici. Čili to je pro informaci komise, to je poslední záležitost, je samozřejmě připravena poskytnout jakékoliv technické ještě objasnění či jakékoliv další detaily, které byste měli o které byste měli zájem. Děkuji vám. Dankeschön. Schlusswort hat Mark. Děkuji a Mark Travel má slovo závěrem. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Především budu postupovat eh, v pořadí, tak jak zazněla vystoupení eh, pana Šváb ano, skutečně, já mm, e, mám určité prohlášení v tisku, ale na to se příliš nezaměřujte, protože to bylo jenom specifické, to nebylo obecné, to bylo specifické k jednomu detailu, který má svou důležitost. E, v minulosti a některak se nepouštím tady do komise a už vůbec ne do komisaře Barniera, kde mám naprostou jistotu, že jeho vůlí je eh, podporovat eh, veřejné orgány, aby eh, konali v zájmu občanů a nesvěřit úplně všechno trhu. Tak tedy komise to jsou také určití úředníci a jak jsem řekl v určitém tisku, a nemluvím tady o paní eh, Zanety, eh, prostě jsou někteří vynikající úředníci a pak jsou jiní, kteří, ať už je jakákoliv aktuální situace, ať už je jakákoliv realita eh, v terénu, prostě by chtěli všecko privatizovat. Oni jsou jmenováni na doživotí, tak určitě je tady budeme mít pár desítek let. Čili co jsem kritizoval? Já jsem kritizoval jednu věc, která pravděpodobně existovala už dříve a v jiných směrnicích. Asi sice to, že eh, v článku 74 návrhu směrnice je řečeno, že pak, když si to členské státy přejí, mohou předložit eh, do eh, veřejných zakázek řadu, řadu služeb. Ehm, a tak, jak je to uvedeno v příloze 16 a tam je napsáno třeba eh, povinné sociální pojištění v členském státě. A tady samozřejmě jsem zareagoval kopřivkou. Já prostě nemyslím, že když chceme zlepšit směrnici o zadávání veřejných zakázek, nemůžeme dopustit, abychom byli obviněni a já osobně jako zpravodaj, abych byl obviněn, že jsme již tady vlastně umožnili budoucí privatizaci sociálního pojištění v členských státech. Tady se mně vlastně vyčítá, že se snažím eh, přijmout právní předpisy, aby se zlepšily eh, postupy, aby se zabránilo tomu, že veřejné zakázky probíhají nekorektním způsobem a že třeba probíhají takovým dumpingovým způsobem celou kaskádou subdodavatelů. Mně se vyčítá, že chci zasáhnout v takovém případě sociálními kontrolami, inspektory a podobně. Ne, ne, ne. Já chci udělat jednu věc v zájmu nejen pracujících. Jistě, jakožto eh, člen socialistické frakce se můžete domnívat, že jsem velice citlivý na eh, práva pracujících, ale mně leží na na srdci i e, podnikatele, zejména ti, kteří jsou v oblasti stavebnictví, ale také v dopravě, e, čištění, e, vystaveny nekalé konkurenci, kde se jiní konkurenti pracují na černo nebo prostě nerespektují Mm, práva a prostě ty pracovníky na černo jenom schovají, když přijde nějaká inspekce nebo kontrola. Já prostě chci, abychom měli nástroj, který zajistí, že ozdravení veřejných zakázek bude procházet také tím to postupem. Ještě budu na to reagovat, mm, když budu mluvit o tom, co říkal pan Živan. Prostě, aby byly vyloučeny podniky, které nerespektují pravidla. Já chci, aby podniky respektovaly eh, pravidla, včetně úmluvy eh, Mezinárodní organizace práce, kterou bohužel všichni neratifikovali, pouze 11 ji ratifikovalo. Ale ti, kdo ji ratifikovali, nechti tedy respektují, ale jsou tady i směrnice, jsou tady i vnitrostátní právo, eh, kolektivní dohody a tak dále a tak dále. To všechno je třeba respektovat. Jsou také dohody mezi odbory a podnikem. To všechno můžeme uvést jako příklad, eh, jak zabránit sociálnímu dumpingu. A také jsem o tom hovořil s komisařem Barnierem, bylo to velice zajímavé. Ve Štrasburku proběhla tato diskuse, o tomto článku jsme diskutovali. Já pouze chci upřesnění ze strany komise eh, k článku, eh, tedy příloze 16, která se týká článku 74. Já tady budu mít pozměňovací návrh k článku 10, kde je třeba vyloučit povinné sociální Eh, pojištění v členských státech z možné veřejné zakázky. A teď ještě k dalším bodům, o kterých jste hovořili. Eh, z hlediska zprávy například mohu říci grosso modo, eh, kromě tedy toho rozčilení, to není, to není u mě obvyklé, ale někdy se přece jenom výjimečně rozčilím. Když tady šlo o tu definici, a ještě se k tomu dostanu za chvíli, až budu reagovat na Filipa Živéna. Tedy potřebujeme mít společné definice, stejné definice, abychom stejně rozuměli těmto věcem, ať už jde o další ustanovení například v sektorových, odvětvových nebo obecních směrnicích. A pane Šaube, ještě pokud jde o e, kolektivní dohody kolektivní smlouvy. Tak tady myslím, že tyto odkazy, které e, uvádíte jménem EPP, tak tady už musíme eh, říci, že to jsou univerzálně aplikované věci. Pokud je ale o směrnici o vysílání pracovníků, o které hovoříte vy i EPP, to se odkazuje na obecně eh, aplikovatelné kolektivní vyjednávání, ale také eh, u jiných druhů kolektivního vyjednávání, které je konkrétně reprezentativní. A je třeba pokrýt všechna, všechny kategorie aby se eh, pokryly různé postupy v členských státech. Jak řekl pan Baltazare, eh, prostě není to směrnice, která by se týkala pouze Německa, Lucemburska, Švédska. Ne, musí to být aplikovatelné všude a proto musíme mít konvergenci pravidel. Paní Riole, já jsem to dobře nepochopil, co jste eh, řekla, když říkáte, že zadavatel musí mít jistotu. No jistě, ano, to souhlasíme. Já jsem tomu rozuměl tak, že chcete říci, že Eh, ty kontakty, které máte s místními orgány, když vám říkají, že to, že je tady eh, nejlevnější eh, nabídka, no takže je to určitá jistota. No, jestliže se ovšem omezíme pouze na takovouto interpretaci, pak asi naše frakce nebude s vámi úplně zajedno. Ehm, otázka zní, o čem se chceme bavit. My se chceme právě postavit proti diktatuře nejnižší ceny, nejnižší nabídky. A jak eh, bylo řečeno, je třeba se zaměřit i na služby lokálního charakteru. Ano, i já jsem jednal s norskou vládou a oni se mnou souhlasí. Oni souhlasí s tím odkazem um, ehm, 94, protože oni jsou v zemi, kde sociální právo je velmi silné a kde uh, se sociální dumping velice omezuje. Oni s tímto souhlasí. Uh, já jsem se mm, s nimi setkala si dříve než vy a oni naprosto eh, souhlasili s mojí pozicí. Pane eh, Drotmane, eh, pardon, vy jste tady. Takže říkal jsem, pane Krojcmane, na vaši adresu, že pochybnost, kterou máte o zjednodušením, ano, já také pochybuju o zjednodušení. Člověk se snaží pořád zjednodušovat a vlastně se to nikdy nepodaří. A to je škoda. Já jsem trošku radikálně navrhl vypustit eh, některé věci. Ano, jistě musíme umožnit inovaci a partnerství pro inovaci a konkurenceschopnému dialogu a tak dále, zdraví, zdravá konkurence a podobně, partnerství pro inovaci. To všechno ovšem uplatnit v praxi, no, to bude velice těžké, protože někde to funguje a mnohde jinde to nefunguje. Trošku ideologicky eh, trváme na tom, aby slova byla v textu, no dobrá, ať tam jsou, já nebudu bojovat proti větrným mlínům, když vím, že je to předem ztracený boj. Podle mého názoru by bylo lepší definovat jasný postup a říci, že je místo pro inovaci a umožnit dialog pro lepší hospodářskou soutěž a zdravou konkurenci. Malé a střední podniky zjednodušit postup. Ano, ano, to, je, to mi leží na srdci, ano, to je třeba i z hlediska zadavatele, protože oni v první řadě musí tu eh, směrnici strávit a aplikovat. No, eh, kdybychom se snažili pouze zjednodušit život zadavatele, to bychom asi šli mimo ten hlavní cíl. Platí to i pro podniky, to je klaster 4, eh, je to jeden, jedna z cest ke zjednodušení. Tady musíme být eh, závazní. Eh, nejenom, že to věci zjednodušuje, ale také to umožňuje malým a středním podnikům, aby se mnohem více a mnohem lépe zúčastnili celé velké řady veřejných zakázek, kde Eh, budou okamžitě o tom vědět eh, v reálném čase, zatímco dnes jim to ještě uniká. Eh, to je jedna z vstupných bran pro malé a střední podniky do veřejných zakázek. Pane De Young, vy také myslíte na sociální služby a na riziko, že to bude privatizováno. Já myslím, že se budeme snažit to omezit, ale současná tendence je všeobecná. Veřejné orgány eh, se musí mít možnost organizovat eh, tak, aby mohli postupovat za určitých podmínek a měli určitou pravomoc se rozhodnout a zorganizovat si své služby tak, jak to považují za nejlepší takže zadavatel musí být schopný dále vést, eh, plnit svůj úkol. Ano, ano, tady otázka zjednodušení také. Eh, když se nám to možná úplně nepodaří tak zjednodušit, protože to je opravdu velice složitá věc. Eh, komise to jsem to diskutovala s komisí, já jako zpravodaj, já se stínovým zpravodaji, pracuji na návrhu směrnice, která, bude, která jde globálně eh, dobrým směrem, což není vždy ten případ tady v parlamentu. Takže já chci jenom opravit ty některé věci mm, tam, kde se dohodneme na tom podstatném, ale s tím, že samozřejmě se na některé okolnosti, na některé aspekty díváme trošku jinak. Pane Baltazar, já jsem měl začít s vámi a měl jsem vám velice poděkovat a poděkovat také paní Weiler, že vás nepřerušili, když jste hovořil velmi dlouho. Eh, tady je jasné, že ta interpretace vašeho pozměňovacího návrhu, také paní Petikainen, myslím, se k tomu připojila, eh, tady bude asi jednoduché udělat kompromis s takovými návrhy, jaké předkládáte, protože já bych řekl, máme tady ten základní úkol eh, ozdravit zadávání veřejných zakázek v zájmu jak zadavatele, tedy občanů, protože zadavatel, nezapomínejme na to, je zastup, zástupcem občanů, e, zadává veřejné zakázky, protože jde o služby pro občany. Používá e, veřejné peníze nejúčinnějším způsobem, to je tedy alespoň cílem a také samozřejmě to prospívá i ekonomice, i podnikům když eh, mohou jasným, transparentním způsobem <clears throat> se eh, účastnit eh, výběrových řízení pro veřejné zakázky. No, říkáte, že mafie není v některých zemích. Já bych to neřekl. Měla v některých zemích je viditelnější než jinde, ale v té či oné podobě všude. Všude na celém území. Ne, ne, obezuje se to pouze na Sicílii. A já Eh, myslím, že eh, také byl zvolen eh, předsedou regionu člověk, který zosobňuje boj proti mafii, i když nemá úplně jednoznačnou a pohodlnou většinu. Pane Živéne, spolupráce veřejnoprávní, veřejnoprávní partner tady pokud je o ty procenta, nebylo to jasné. To je určitě nutné vyjasnit tak, aby to nebylo napadnutelné. To otázka in-house, ano, to můžeme podpořit. Pokud je o reciprocitu, ano, to se diskutuje i jinde. Mně to připadá eh, zásadně důležité zajistit to, protože obecně vzato Evropa je velice, často čísla to dokazují, že e, všechny důležité subjekty ve světě, ať už z rozvinutých či roz, nově se rozvíjejících zemí, jsou pro otevřenost. Ano, všichni hlásají otevřenost, ovšem někteří provozují a jiní ne. Tady je zcela jasné, že nástroje reciprocity potřebujeme, já s tím souhlasím, aby to existovalo na úrovni bloků ve světě, aby to bylo vyvážené aby nešlo o nelegální konkurenci jedně, když není možné proniknout na trh. Sociální vyloučení, no to je definice to, co bylo řečeno, je správné. Když je podnik v Římě odsouzen za nějaké porušení eh, pracovního práva, to neznamená, že ten podnik bude vyloučen ze všech veřejných zakázek jen proto, že jeden pracovník daného podniku něco nerespektoval. To nemůže pak samozřejmě vyloučit eh, takový podnik všude v Evropě ze všech eh, veřejných zakázek. S Frankem Engelem myslím, že se nám podařilo najít určitou schodu a ta poslední otázka tam mě připadá důležitá, to je tedy podnik eh, uznaný vinným, eh, ta definice tohoto. Podnik uznaný vinným za opakované a vážné eh, nesrovnalosti. Čili je tam jednak vážný přečin či čin a opakovaný. Takže to jasně vylučuje případ, kdy jeden jediný soudce odsoudí jeden jediný případ malého nějakého pracovníka. Takže paní Vajlarová, vy jste hovořila ano, o kritériích. Řekla jste, že je, že je e, zralý okamžik pro stanovení jasných kritérií. Když jste řekla, že starosta a jeho e, radní e, mohou rozhodnout, no, e, u nás je to vlastně jenom velice velice omezené. Starosta vůbec nemůže rozhodnout. Celé kolegium starosty a všech radních rozhoduje ehm, no, obecní rada, aspoň v Belgii tedy rozhoduje společně. A pak také samozřejmě sleduje celý ten proces eh, zadání veřejné zakázky, eh, stanovení podmínek, zadávací podmínky, eh, celý proces. Samotný starosta nemůže vůbec nic tady paní Styler, eh, minimální plat, tam, kde to existuje, já říkám, je třeba respektovat kolektivní eh, vyjednávání. To mně připadá zásadně důležité. A na závěr eh, se vracím zase k panu Švábovi. No a pak ještě budu reagovat na to, co řekla paní Zanety. Pane Švábe, já nepochybuji, že může proběhnout harmonické hlasování, i když na všech schůzkách ve všem nesouhlasíme. Vy jste eh, dal, udělal dojem, že vlastně budeme jednat jen o nějakých drobných věcech. Eh, ne, ne, ne, není to tak. Eh, takže já se vám možná špatně porozuměl, protože tady celá řada schůzek se stínovými zpravodaji už proběhla a také jsme hodně pokročili vpřed směrem ke kompromisům, které jsou podle mě přijatelné ale nejen podle mě, protože kompromisy už eh, mají i předběžný souhlas eh, jiných stínových eh, zpravodajů, a dokonce bych řekla většiny z nich. Já tedy než si nezoufám, určitě se nám to podaří. A to i v tom časovém harmonogramu, o kterém hovořila paní Zanety. Já jsem velice rád, že v radě, kde také nebylo vůbec jednoduché jednat, já si vzpomínám, když jsme poprvé hovořili o časovém harmonogramu, o hlasování v říjnu, 10. října, to byl eh, první, eh, první časový harmonogram našeho výboru. Tam se brali v úvahu všechny, všechny eh, lhůty na překlady, podávání pozněvacích návrhů a tak dále, další zpracování v pracovní skupině a dále na výboru. Brali jsme v úvahu eh, také další výbory, které dělají stanovisko. Takže evidentně 10. října to je časový harmonogram, který už je překonaný. A komise řekla, že v radě se pravděpodobně dospěje ke společné pozici v, ří, eh, v květnu. No, zdálo se to nemožné, teď se to zdá, že to tak bude protože do Koreperu, když to přijde 21. listopadu, pak eh, teda to nespochybňuje hlasování ve výboru 28. 29. listopadu. Eh, je 18. prosince pak sektorová eh, směrnice v prvním termínu, obecná směrnice. Takže vlastně se počítalo pět měsíců od května a do října, květen v radě, v říjnu Eh, IMCO, no tak se nám vlastně podařilo prakticky eh, souběžně tyto věci eh, říct, udělat tak, abychom dostali podvánoční stromeček tuto směrnici a pak bude možné, alespoň v parlamentu tedy, a pak bude možné pracovat na trialogu, kde jistě se nám podaří také dospět ke společné pozici rady i parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně, to je vše, co jsem chtěl říci v reakci na diskuse. Ja, vielen Dank, Tarabella. Děkuji vám mnohokrát, pane Tarabello. Myslím, že na všechny otázky jste podrobně odpověděl. Myslím, že v tuto chvíli eh, naše problémy ne, že by byly úplně vyřešeny, ale Eh, určitě jsme si to vyjasnili a já přeji stínovým zpravodajům a, a také dalším výborům eh, šťastnou ruku, kdy až do 29. Eh, listopadu, kdy se tady o tom bude hlasovat. A děkuji vám a uvidíme se zítra ráno.